Buonasera. Iniziamo. Dobré odpoledne, začneme. Vítám vás všechny a vítám vás na výboru. Máme velice e, intenzivní program dnes a zítra a tudíž začneme bez otálení. Především bych vás chtěl informovat. E, e, a již různí členové výboru o tom hovořili se mnou hovořili o tom, že by bylo vhodné, abychom eh, vznesli interpelaci na komisi o návrhu sdělení o eh, revizi rozpočtu 2009-2010. Tento první dokument, který ještě nebyl ale odsouhlasen, eh, nicméně již byl podepsán předsedou komise Barosem, tak vzbudil řadu obav a jenom bych vás chtěl informovat prozatím, že zítra dopoledne, zítra dopoledne v 9 s koordinátory rozhodneme, zdali ano či ne, vznést interpelaci k tomuto tématu. A Opakuji, zatím nebyl přijat komisí jako takovou a zítra odpoledne náš seminář Eh, se právě zaměří na to, že budeme eh, klást dotazy paní komisařce Fischer-Bell k tomuto dokumentu. Eh, nicméně nás zneklidňuje doklad, do, dopad tohoto dokumentu a zítra to posoudíme spolu s koordinátory a případně rozhodneme, že vzneseme ústní dotaz, tedy interpelaci na komisi. dnes eh, zahájíme schůzi již vlastně v souladu s eh, Lisabonskou smlouvou téměř, protože navíde účinnosti k prvnímu 12. Takže dnešní schůzi začnu tím, že zdůrazním význam mm, eh, který má tato Eh, smlouva pro eh, rozvoj zemědělství a rozvoj jako takový. My jsme to několikrát opakovali již tady. Hovořili jsme, že to je velice relevantní pro náš sektor. A je důležité tedy, abychom na sebe vzali veškerou odpovědnost, která vyplývá ze zmíněné smlouvy pro náš výbor a nás všechny, takže bude to důležité, abychom v našich návrzích, intervencích, v naší činnosti vzali do úvahy to, že od 1.12 náš výbor již bude mít stejné pravomoci jako Rada ministrů a tudíž musíme nést větší díl odpovědnosti a hrát větší roli, pokud jde o předkládání návrhů a měli bychom umět se toho zhostit. Takže odsouhlasení mm, zápisu ze schůzí, pokud nejsou další připomínky, tak eh, zde jde Eh, eh, o to, že se tyto zápisy z 12. října a 30. září budou považovat za odsouhlasené, pokud do konce dnešní schůze nikdo nevznese námitky. A dnešní schůze bude vysílána na webu. Máme ve všechny jazyky a děkuji eh, tlumočníkům za toto. Bod 4. Výměna názorů s Evropským mlékárenským združením. EDA. EDA, to je Evropská, Evropské združení, eh, a, které eh, hájí zájmy daných producentů a jedná i eh, s parlamentem, s komisí, s radou a hájí tyto zájmy i vůči dalším mezinárodním organizacím, tedy Codex Alimentarius, mezi ně patří a VTO především a je to i eh, vlastně takový referenční bod, celý průmysl a eh, zabývá se vývojem rozvoje, eh, sanitárními normami, zabezpečením dodávek potravin, udržitelnosti na mm, trhu a i se zabývá evropskou zemědělskou politikou. A já proto bych chtěl přivítat pana Wernera Baka, který je předseda zmíněného združení EDA a který nám řekne, jaký je názor jeho zrušení, co si myslí o nedávném vývoji v mlékárenství. A především nás zajímá, eh, jaké případně bychom mohli nalézt řešení, které se týká nestálých cen, volatility cen. Máte slovo. Mr. Chairman? Yes, thank you very much. Mr. Pane předsedo, dámy a pánové, především bych rád poděkoval za pozvání jménem Evropské mlékárenské, Evropského mlékárenského združení. Jak jste uvedl, pane předsedo, Evropské mlékárenské združení EDA je organizací sídlící v Bruselu, která zastupuje zpracovatelský mlékárenský průmysl členských států e, před e, orgány Evropské unie. Zpracovatelský mlékárenský průmysl má obrat asi 120 miliard euro a pracuje v něm 400 e, tisíc zaměstnanců více než 90 mléka zpracovaného v Evropě eh, je zpracováno do mléčných produktů právě společnostmi, které jsou zastoupeny v Evropském mlékárenském združení. Mléka, mlékárenský sektor není pouze potravinářským sektorem. Je to sektor, který se vyvíjel řadu století a přispívá ke zdravému stravování Evropanů. A tento sektor také významně přispěl eh, k rozvoji sociálních a ekonomických struktur, především ve venkovských oblastech. Ve zprávě situace na mlékárenském trhu v roce 2009, která byla představena 22. července, eh, konstatuje Evropská komise, že mlékárenský trh se od léta 2008 výrazně zhoršil. Za poslední tři roky jsme byli svědky vývoje na tomto trhu, eh, kterých jsme nebyli předtím nikdy svědky. Především v roce 2007 a 2008 došlo k silnému nástupu cen eh, mlékárenských komodit, jako je otučené sušené mléko a máslo. Došlo také ke zvýšení výkupních cen mléka na 45 centů za litr. Poté v letech 2008 a 2009 klesly ceny na hodnotu ekvivalentní 25 25 centům za litr. A kromě toho jsme v různých členských státech EU svědky eh, toho, že výroba mléka je nadále výrazně pod, kvo, pod kvótami. Tento vývoj um, rozpoutal řadu diskusí o tom, jak pokračovat s mlékárenskou politikou v EU. Společná zemědělská politika a její reforma v roce 2003 eh, zavedly mnoho změn a rozhodnutí iniciovat tyto změny eh, vychází jednak z interních úvah a rozhodnutí na evropském, na evropské půdě nebo na půdě EU a všechny reformy a jejich opatření byly cíleny na větší eh, orientaci eh, trhu na produkci. Pokud jde o EDA, poslední vývoj na tomto trhu, jak byl zmíněn, nejsou důvodem pro žádnou zásadní změnu eh, politického přístupu vzhledem k té reformě společné zemědělské politiky z roku 2003. Evropská unie, eh, pardon, <laughs> Evropská unie je nejdůležitějším eh, trhem pro eh, nejdůležitějším lékárenským trhem a jak geografické podmínky, tak klimatická situace v řadě regionů EU jsou příhodné pro produkci mléka. Evropská unie má již eh, řadu eh, let eh, rozvinutý mlékárenský a ziskový trh. Mlékárenský trh, který je ziskový. Velká škála různých struktur v rámci řetězce výroby mléka charakterizují tento trh. Maloobchodníci jsou tím hlavním kanálem, eh, odkud vlastně proudí mléko ke spotřebitelům, ale mléčné výrobky, se nalezají také další eh, cesty ke spotřebitelům. Pokud jde o dodav, dodavatelskou stranu, tak je tady eh, škála malých a až velkých farem, které se specializují na výrobu mléka a rovněž farem, které Eh, kromě mléka dodávají také další produkty. Ve zpracovatelském sektoru potom máme zpracovatele, kteří vyrábějí pouze jeden produkt, ale také zpracovatele, kteří mají celou škálu ve svém eh, výrobním portfoliu. Někteří zpracovatelé pracují na regionální úrovni, někteří jsou činí také na, eh, na cenonárodní úrovni nebo dokonce mezinárodně. A to také souvisí s enormní Eh, variabilitou v tom eh, dodavatelském řetězci. Řada mléčných výrobků má stále charakteristiku komodity a konkurence v této oblasti se soustředuje na cenu. Kromě výrobků, jako je eh, mléko a sušené mléko, Máme zde eh, generické druhy síra. Hodnocení ehm, surového mléka je ústřední mm, faktorem eh, konkurenceschopnosti pro většinu zpracovatelů. Surové mléko je většinou největší složkou eh, ceny. Je potřeba poznamenat, že zpracovatelé v řadě případů mají pouze velice malou kontrolu Eh, nad náklady, eh, které nesouvisí s výrobou mléka. Sem patří potřeba energie nebo balení. Zpraco- eh, marže zpracovatelů nejsou zajištěny a nevýkonní zpracovatelé musí mm, z tohoto odvětví stále ve větší míře odcházet, protože nejsou schopni konkurovat. Pro tento sektor Eh, platí, eh, že jedna velikost eh, sedí všem, nebo že jedno řešení je vhodné pro všechny. A Evropská unie nemůže narušit širokou škálu komerčních vztahů Neexistuje žádný společný rámec, eh, který by eh, byl schopen pokrýt eh, veškeré okolnosti, které mají dopad na činnost jednotlivých farmářů a zpracovatelů. Pokud politika Evropské unie a její iniciativy, jako například kontraktování, naruší trh se svědovým mlékem, tak nemůžeme mít jistotu, že zpracovatelé budou moci zpětně získat náhradu nákladů od zákazníků. Zpracovatele mléčných výrobků nechtějí, eh, aby Evropská unie eh, začala rozhodovat eh, o mechanismech, mezi, mechanismech tvorby cen mezi farmáři a zpracovateli. Jakákoliv zákonná intervence do procesu stanování cen by způsobila neefektivnost. S reformou společné zemědělské politiky v oblasti mléčné, mlékárenské výroby, budou výkupní ceny určovat, bude určovat trh komodit. Komodity jsou důležité pro výkupní ceny, protože schopnost eh, přejít od dodávání sedového mléka eh, k produkci komodit je právě to, čeho jsme byli svědky v letech 2007 až 2008. A tehdy právě ceny komodit stoupaly a farmáři přecházeli od dodávání mlék mlékárnám vyrábějícím spotřební výrobky eh, těm, eh, kdo vyrábí komoditní výrobky. A s následujícím poklesem cen se opět eh, pokusili vrátit k těm společnostem, které vyrábějí spotřebitelské výrobky. Je jasné, že trh se syrovým mlékem funguje efektivně a ehm, farmáři dostávají adekvátní ehm, cenu za své mléko. Z hlediska EDA neexistují žádné důvody k zásahu ehm, do mechanismů působících na trhu se surovým mlékem. Eh, spíše jde o to, abychom poskytli členům nebo aktérům na tomto trhu nástroje k tomu, aby zůstali nadále ziskoví. EDA požádala Univerzitu v Korku o vypracování studie eh, na téma volatilita eh, cen na mlékárenském trhu. Tato studie byla představena na výročním kongresu EDA minulý měsíc v Bratislavě a je k dispozici na naší webové stránce. Do roku 2003 volatilita cen na Eh, trzích eh, s mléčnými výrobky byla mnohem nižší v Evropské unii než na světových trzích. S tím, jak politika eh, pro trh s mléčnými výrobky v rámci společné zemědělské politiky začala být méně výrazná. Cenová volatilita se stala inherentním rysem také na trhu s mlékem v Evropské unii. Extrémní eh, cenová volatilita je však nežádoucí. Jak extrémně nízká, tak extrémně vysoká cena naruší podmínky na trhu. Působit na volatilním trhu vyžaduje používání nástrojů rizikového managementu, jako jsou například kontrakty OTC, eh, takzvané futures a, inču, a, a pojišťovací produkty. Tyto eh, soukromé nástroje eh, nesníží eh, cenovou volatilitu, ale omezí rizika cenové volatility pro aktéry na trhu. Pouze veřejné nástroje mohou snížit cenovou volatilitu a právě proto EDA požádala Evropskou, pardon, Evropskou komisi, aby zkoumala možnosti zasahování a managementu strategických zásob eh, tak, aby se eh, zamezilo vysoké volatilitě. For an efficient and profitable market for dairy. Jakékoliv působení na volatilním trhu vyžaduje dobré informace o situaci na trhu. V souvislosti s eh, reformou společné zemědělské politiky Eh, byly definovány jasné eh, cíle a Evropská unie musí eh, postupovat v rámci těchto návrhů. Jsou různé iniciativy členských států, které by mohly vést ke změně v řízení trhů. práce na ehm, zvýšení tržní orientace mlékárenského sektoru eh, vyžaduje používání řady nástrojů, které umožní, aby tento sektor fungoval v rámci celého trhu. A právě proto usilujeme, aby Evropská komise přistupovala holisticky eh, v případě integrace iniciativ eh, jednotlivých eh, generálních ředitelství. Vítáme iniciativu eh, zvyšování povědomí o vysoké kvalitě produktů, které jsou vyráběny v Evropě a která umožňuje, aby spotřebitelé měli lepší znalosti o standardech výrobků, eh, které spotřebovávají každý den. Různé standardy marketingu Eh, jsou velice dobře adaptovány na specifické produkty. A jakákoliv změna eh, zjednodušování eh, by měla zajistit flexibilitu různých sektorů a zajistit dodržování mezinárodních pravidel v podobě korexu. Jsme přesvědčeni, že silný právní základ, eh, na němž pracuje Evropská unie, eh, může zajistit eh, nejlepší podmínky pro vývoj a rozvoj tohoto trhu. Hovoříme o povinném označování země původu nebo e, místa hospodaření. A my jakožto e, legislativci a e, zástupci odvětví e, zajišťujeme bezpečnou, bezpečné potraviny pro každého spotřebitele v Evropě. Informace, které mají spotřebitelé, e, které dostávají prostřednictvím těchto mandatorních označování, e, by v případě, že by nebyly dodržena, nebyla dodržena jednotná pravidla, mohla vést k matení spotřebitelů. Máme eh, tři eh, různé způsoby označování a měli bychom se pokusit, aby toto označování bylo eh, dále chráněno. Pokud jde o regulaci v oblasti výživy a zdraví, je jasné, že toto označování má velký význam. Kromě toho součást implementace regulace v oblasti výživy a ochrany zdraví pokračují diskuse a pro obě oblasti platí, že je v nás velice důležité, abychom eh, zachovali možnost sdělovat spotřebitelům eh, zdravotní aspekty eh, výroby mléčných produktů. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. A děkuji pěkně. Grazie, grazie, mistr. Děkuji, pane Buku. A nyní zahajujeme diskuzi. Samozřejmě zde máme zástupce komise, komise pana Rasmusene po eh, Určitě poté bude mít také možnost se vyjádřit. A, eh, ale mezi tím dám slovo paní McGuinness. Prosím, máte slovo. Thank you. Uh... Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Bokovi za jeho prezentaci. Myslím, že můžeme souhlasit s tím, co říkal o velmi extrémní volatilitě cen a že to je velký problém nejenom pro výrobce, ale i pro ostatní. Chtěl bych se zeptat pana Boka, co si myslí o dalším vývoji situace, až budou zrušeny kvóty v roce 2015 bez jakýchkoliv mechanismů na podporu trhu protože jakékoliv plány komise má na podporu mlékárenského trhu eh, jsou nám neznámy po zrušení mlékárenských kvót, ale měli bychom mít naprosto jasno v tom, jaké mechanismy by mohly být zavedeny. Dále se vás teda ještě jednu věc. Hovoříme o tom, že zemědělci by měli být tržně zaměření, ale víme, že kolikrát plánují svou produkci v době, kdy jsou ceny vysoké, ale to mléko, které vyprodukují, přijde o rok později nebo dokonce více, takže je velmi těžké se přizpůsobovat měnícím se eh, cenám a kolikrát si tedy to odhadnou špatně. Hovořil jste také o určitých obavách z některých smluv a eh, chtěl jste, aby komise nevstupovala do smluvních vztahů mezi zpracovateli a výrobci ale co si představujete, že by tady mělo být? Mělo by to být čistě na soukromém smluvním základě, anebo by tady mělo fungovat něco jiného? A dále mám ještě jednu otázku, to se týká těch známek toho, že mlékárenský sektor je teď v lepší situaci a že snad Evropská komise by mohla uvolnit rychleji některé zásoby, rezervy, které má k dispozici. Co si o tom myslíte vy? Myslíte, že to je možná příliš ambiciozní a to množství by mohlo být příliš veliké a mohlo by to ovlivnit negativně trh. A snad to tady povede k vysokým nárůstům cen. Grazie, McGuinness. Děkuji, paní McGuinness, velice zajímavé otázky eh, a hm, netrpělivě čekáme na eh, odpovědi pana Buka, pan Tyresky. O informaci, jestli państwo máte tak. Já bych se chtěl zeptat na následující věc. Jakou formu vlastnictví mají ty společnosti, které jsou součástí vašeho združení? A kolik těch společností vlastně vlastní samotní zemědělci, kolik z toho jsou družstva nebo združení vlastnická? Vy jste hovořil o vlivu zemědělců na zpracování mléka. Hovořil jste o tom, že vztah mezi zemědělci a zpracovateli jsou takové, jak jste o hovořil, ale jakou máte zkušenost se, jaké jsou tedy vaše zkušenosti se vztahy s velkými supermarkety, s velkými obchodními řetězci? Protože pokud tvorba cen může být v pořádku ve vztahu mezi zpracovateli a zemědělci, ale myslím, že e, něco podobného nemusí fungovat vždy a všude. Určitě máte velmi dobrou znalost o názorech a postojích zemědělců k této otázce a proto bych rád vás slyšel co si o tom všem myslí i zpracovatele. Co si myslí o tom, jak bychom mohli ceny stabilizovat a abychom se vyhnuli dalším fluktuacím tržních cen. Jak můžeme stabilizovat situaci v mlékárenském sektoru? A další otázka, a to souvisí s tím, co říkala paní McGuinness, je dotaz na vyhlídky do budoucna. Jak si myslíte, že se situace bude vyvíjet po zrušení eh, kvót na mléko po roce 2015? A jak bude fungovat například konkurence na světových trzích? Děkuji a nyní má slovo Albert Dessen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci, kterou jsme tady vysvětli. Nebylo tam v zásadě nic nového. Byla to konstatování, eh, která my známe, která neustále slýcháme. Nicméně správně jste řekl, pane Buku, a k tomu bych se chtěl také vyjádřit, že eh, by nemělo docházet k rychlým nárůstům nebo poklesům cen ale rádi bychom od vás slyšeli více informací o tom, jak si vlastně představujete ten systém, který by měl zabránit těmto výkyvům cen. Protože teď, když jsem na venkově a hovořím eh, s lidmi, se zemědělci, které znám osobně mimochodem, tak od nich eh, slýchám, že chtějí eh, zastavit výrobu mléka, pokud ta cena zůstane tak nízko, jako je v tomto okamžiku. A proto bychom měli mít nějaký systém, jak zabránit tento extrémním výkovům a jak bychom v těchto podobných situacích mohli podpořit zemědělce, aby neukončili svou výrobu. Proto by mě zajímalo, co si o tom myslíte. A dále chci uvést jeden příklad. Já pocházím z regionu, kde už desetiletí byly například ocelárny podporovány státními dotacemi až do nedávné doby, kdy byly potom zavřeny. Všechna ta zařízení byla rozmontována, převezena do Číny produkce ocely eh, v podstatě se v Evropě ztratila a přitom ceny ocely se za čtyřnásobily. A teď eh, se platí velmi vysoké ceny za ocel, která se vyrábí teď někde v Číně nebo jinde. Myslíte si, že něco podobného by se mohlo stát i v sektoru mléka a já si myslím, že ten dopad by byl dramatičtější a proto si myslím, že bychom se měli pokusit o to, jak eh, vymyslet nějaký systém, který by samozřejmě se držel, eh, nebo byl tržně orientován, aby tedy tržní síly řídily v zásadě tento systém, ale v některých extrémních situacích bychom měli mít prostor pro státní zásahy nebo regulační zásahy. A další otázka, jak si představujete vyrovnávání rozdílů v těch oblastech, kde výroba mléka například není konkurenceschopná, například jsou to různé odlehlé nebo horské regiony nebo znevýhodněné regiony dále. A úplně poslední otázka. Já jsem členem zemědělského družstva, které stoprocentně vlastní eh, právě zemědělci. Jsme tam jenom zemědělci s vlastními výrobními kapacitami, <clears throat> ale někdy se potýkáme s vlivem velkých, eh, obchodníků nebo obchodních řetězců, kterým prodáváme naše mléko. A někdy nemůžeme konkurovat eh, větším producentům. A problém, který vyvstává, je to, že někdy se musíme zavazovat k podmínkám eh, od někdy to nej, není jenom na lhuty 30 nebo 60, nebo ale někdy 90 a 120 dní. A Nedávno jsme byli také na pozvání francouzského města zemědělství v Paříži a já jsem zjistil, že například eh, ve výrobě masa stanovují ve Francii systém, že faktury musí být všechny zaplateny, zaplaceny do do 21 dní. Takže možná bychom měli přemýšlet o něčem podobném, že stanovíme hutu 30 dní a že ten obchod zaplatí za odběr našich výrobků do určité doby. Tím by se výrazně zlepšilo postavení výrobců, tedy malých výrobců, zemědělců vůči velkým obchodním řetězcům. A já si myslím, že možná bychom na evropské úrovni měli o čem podobném přemýšlet. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. A slovo má pan Aňo. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zeptat, našeho hosta eh, na podporu, nebo na podpory, které mohly být zavedeny a jak se k něm staví VTO. Pokud zvýšíme intervenční ceny na úroveň, kde to bude eh, ziskové, tak lidé budou rozšiřovat výrobu, ale ten systém podpory potom někdy skončí. Co si myslíte, že VTO k tomu řekne? Grazie, Mr. Dodds. Děkuji, pan, paní Dodds. To je Dodds. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. To je pro nás důležité téma, protože eh, ta nestálost cen je eh, věc velice relevantní. U nás eh, v Severním Irsku mm, toto mělo velký dopad na události. My v Severním Irsku my představujeme velice malé procento produkce. Většina mléka se mm, mm, mm, e, jde na výrobu sušeného mléka, takže E, proto mm, ta volatilita cen na světových trzích má na nás velký dopad a především teď po e, e, expanzi v roce 2007 a finanční krizi, tak celá řada zemědělců se dostala do potíží. Stejně jako kolegové bych já ráda slyšela, jak vy využijete tržní nástroje, to znamená na obou stranách spektra, a jak tím budete řešit tu nestálost cen mléka. A eh, v posledních dnech eh, průmysl mm, velice mm, intenzivně hovoří o eh, tom zvyšování cen mléka. Někteří jsou rádi, že se zvyšuje, ale mm, důvodem je asi nízká úroveň produkce a nedostatek nabídky tohoto, této komodity. A Eh, komise možná teď kvůli eh, tomu bude se snažit eh, zavalit trh větším množstvím a tím bude destabilizovat ceny na trhu. A chtěli byste apelovat na komisi, aby zvážila celou tu tematiku spojenou se zvyšováním cen, aby neohrozila stabilitu na trhu jenom z nějakých krátkodobých cílů. Děkuji. Lattenfeld, Lachtenfeld. A az Európai Parlament eh, állásfoglalás. Evropský parlament ve svém usnesení eh, požadoval po Evropské komisi, aby zanalizovala vliv hypermarketů, těch řetězců na ceny a proto protože eh, sice výkupní ceny se snížily, ale eh, konečné ceny pro spotřebitele nikoliv. To znamená, spotřebitel z toho neprofitoval. Předpokládám, že eh, toto mm, platí nejenom pro ty primární výrobce, ale i pro zpracovatelský průmysl. Vy jste o tom nehovořil ve vašem expoze, proto mám otázku. Podle vás, co by měla učinit v této věci Evropská komise a jak vy byste mohli v tomto pomoci Evropské komisi? Jak byste mohli eh, eh, pomoci eh, v tom vyjednávání s velkými řetězci, protože to jste vy a vaši členové, kteří vedou vyjednávání s řetězci. Děkuji, Martin Rakousko. Děkuji pěkně, pane předsedo. Poté, což jsem si vyslechl vaší přednášku, tak mám pocit, že všechno je v pořádku. Říkáte, že trh je v pořádku, nejsou nutné žádné zásahy a všichni mají dostatečný příjem. ale myslím si, že se nedá tvrdit, že všichni mají dobrý příjem, takže eh, nevidíte ten svět pouze z pohledu vašeho združení a ne z pohledu zemědělců. Já mám konkrétní otázku. Vy jste odmítl, eh, že by se mělo více označovat, eh, například po, po regionech. Nicméně eh, jsme určitě svědky toho, že zákazníci stojí o, tuto regionální, stojí o to regionální označování a teď se naskýtá otázka, kdo by podle vás eh, měl si vzít do rukou eh, tento proces? Určitě eh, není možné, aby se zemědělci vyráběli, jak chtějí. Jak si představujete, že bude vypadat to řízení trhu po té, co budou zrušeny kvóty? Můžete říct něco o procentu e, mléka na světových trzích? Z kolika procent evropské produkce se obchoduje na světových trzích? Grazie, Martin. Děkuji, Martine. Luis Capolo Santos. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat panu Bokovi za expoze, protože jasně eh, tam vyjádřil názor průmyslu a je naší povinností vyslechnout si všechny účastníky, všechny strany a eh, on eh, legitimně hájí zájmy těch, kteří produkují a zpracovávají tuto komoditu ale <clears throat> tato schůze probíhá v době krize, kdy mm, velká řada zemědělců řeší problémy. Mm, jsou v potížích, protože ten model, který je dobrý pro průmysl, tak není nutně dobrý také pro ty primární producenty. Systém může fungovat řádně pro pouze pokud všichni z toho budou profitovat. Já mám takový dojem, že průmysl je spíše proto, abychom pokračovali s liberalismem eh, na trhu eh, a eh, že zde existuje taky i velký názorový rozdíl tady v Evropském parlamentu, což se projevilo, když jsme hovořili o health checku. Zde jsme byli názorově rozděleni, jsou zde velice odlišné názory na tu neoliberální tržní logiku. A také i jsem slyšel od váženého hosta, že on by byl i pro takový bezpečnostní mechanismus, bezpečnostní síť, nějaký intervenční mechanismus, který by měl eh, pomoci bojovat proti nestálosti cen. Můžete nám eh, eh, říci, co tím míníte? To znamená, má to být nějaký čistě intervenční mechanismus, nějaká úroveň hm, cen, Eh, která kdyby nebyla dosažena, tak ten farmář již by nebyl schopen přežít. Prosím, můžete nám vysvětlit, jaké mechanismy máte na mysli eh, eh, v rámci této neoliberální tržní koncepce a e, protože my, jak bylo, slyš, jak bylo řečeno, podle Lisabonu budeme mít více pravomocí, takže chcete, abychom toto přijali? Děkuji. Děkuji pěkně, děkuji za zprávu. Za zprávu mám tři otázky. První se týká tohoto. Já vycházím z toho, že se budou, že se bude výroba mléka bude více v budoucnosti orientovat na trh, než je tomu do, do posud, nebo nyní. Souhlasíte s tím? Druhá otázka. Řada kolegů už tady podobně formulovali ten problém, eh, který se týká výkvů cen a tržních výkvů. Jak by bylo eh, možné Eh, čelit těmto eh, výkyvům na trhu. I když je cena nízká, eh, tak je nízká nabídka a farmáři stejně vyrábějí hodně. Je tomu tak v Německu. U nás se hovoří nyní o systému smluv, který pracuje s různými cenami. To znamená, že bez ohledu na E, výrobu, jsou ceny nějakým způsobem regulovány. A třetí otázka, jak vidíte budoucnost po mlečních kvótách, e, bude se, budu, měla by se politika stát součástí e, regulace tohoto trhu Eh, budeme my určovat ten fenomén eh, trhu s mlékárenskými výrobky. Jaké, eh, jakou pozici pro politiku vidíte v rámci tohoto, této regulace trhu? Paní Kessinger, Děkuji pěkně za tu zprávu. Vy jste sám řekl, že v Evropě eh, je velice příznivý stav eh, ve výrobě mléčných výrobků, nicméně jsou tady znevýhodněné oblasti, například horské oblasti. A eh, jsou to oblasti, kde jsou lidé závislí na výrobě. A jak si myslíte, že v budoucnosti by měla být zajištěna konkurenceschopnost a zachování konkurenceschopnosti právě v těchto oblastech. Vy jste ve své e, zprávě e, uvedl, že se nyní e, dodává pod kvótou. Budete se snažit ty trhy nějak podpořit, rozjíbat, eventuálně zavést na trh nové inovativní produkty a, a zavést je? Děkuji, Josebové. Ano, Pane předsedo, já bych chtěl se vyjádřit na základě toho, co nám bylo řečeno, především předloženo v dokumentu eh, výboru pro průmysl a v té kapitole o zemědělství eh, a potravinářském výboru na straně čtyři dokumentu se říká, že skutečný problém dnes eh, pro eh, eh, potravinářský a zemědělský průmysl, zpracovatelský průmysl je příliš vysoká cena surovin, komodit, tak, která je příliš vysoká na to, aby mohly být konkurenceschopní na světovém trhu. Takže pro mě je to problematické. To znamená, dnes v roce 2009 jsou ty ceny ještě příliš vysoké pro zpracovatelský průmysl. A druhá věc, hm, ve stejném směru to jde ve zprávě o bilanci prvního čtvrtletí 2009 eh, firmy Danon, eh, velký zpracovatelský mlékárenský průmysl, tak tam na mm, černé na bílém se píše, že finanční zisky koncernu za první pololetí, že ty jsou právě díky těm bezprecedentně nízkým cenám mléka a díky tomu si zvýšili tolik zisky. A to je dnes mm, mm, situace, která je úplně v rozporu, zcela v rozporu. Na jedné straně máme průmysl, který chce nízké ceny, a na druhé straně máme zemědělce, farmáře, kteří nejsou schopni pokryt své náklady eh, mm, ve svém zemědělském podniku a kteří manifestují. A to je velký rozpor. To znamená, již nebude žádné mléko v Evropě, pokud těm zemědělcům neumožníme alespoň, aby si pokryli eh, náklady, aby hm, si přišli na ty náklady, které to vloží. A já mám na vás otázky. První otázka. Jste pro eh, to, abychom měli nástroje pro kontrolu nad výrobou, tak aby existoval soulad mezi nabídkou a poptávkou, protože nabídka a poptávka, ty tvoří cenu. Za druhé, Souhlasíte s tím, abychom mohli vůbec eh, eh, různými tedy eh, smlouvami mezi průmyslem a producenty, abychom mohli stanovovat ceny mléka, když a tak, aby ty ceny, nejnižší ceny skutečně pokrývaly aspoň ty výrobní náklady, které mají zemědělci v daném modelu výroby. A ještě taková eh, poznámka aparte, pokud jde o eh, tedy eh, chov dobytka krav, takže průmysl a výroba tedy eh, eh, mléka ovčího, tak ta zažívá velkou krizi teď eh, ve Francii, v Itálii a jinde z různých důvodů. A dnes tito výrobci tedy z ovčího mléka prožívají stejnou situaci jako ti, kteří vyrábí kravské mléko. A já tedy chci, abychom zde <coughs> aplikovali abych, to, abychom pomohli i těmto výrobcům, kteří právě podnikají v těch velice obtížných geografických zónách, stranách, v Řecku, v Itálii, ve Francii, tak abychom jim poskytli stejné pomoci, tak jak jsme pomohli i těm výrobcům eh, a producentům, tedy mléka z krav, protože ti jsou ve skutečně vážné krizi. Děkuji. Pan Schmidt. Thank you, President. I uh, will be brief because I don't want to... Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, poněvadž nechci opakovat to, co už tady zaznělo, ale chtěl bych zdůraznit svůj zájem na otázkách, na odpovědích na otázkách od paní McGuinness. Myslím, že to je důležité pro naší politiku. Rád bych se věnoval jednomu uh, bodu, eh, pokud jde o povinné označování původu a váš vztah uh, vůči tomuto, tak uh, já nevím, jestli hovoříte o zájmech primárních eh, výrobců, protože eh, farmáři ve Skotsku mají zájem na povinném označování původu, protože eh, to chtějí konzumenti vidět. A samozřejmě kvalita, pardon, strategie kvality EU s tím to souvisí a je to zásadní. Hovoříte tady o zájmech vlastního združení z hlediska komodit poněvadž to samozřejmě eh, určuje eh, také směrování politiku v tom, politiky v tomto výboru. Děkuji, eh, pane Smith. A nyní má slovo pan Halmes. Děkuji vám, pane předsedo, i pane Buku. Já souhlasím s tím, že jste dobře popsal fluktuaci cen, ale vynechal jste přitom ty velké změny v oblasti distribuce zisku v tom eh, řetězci zpracování mléka. Výkupní i eh, výrobní ceny poklesly. Nicméně tržní ceny, spotřebitelské ceny zůstaly na stejné úrovni. A to radikálně změnilo situaci v celém sektoru a výrobcům to rozhodně neprospělo. Pan Buk říkal, že podle něj trh funguje dobře. My bychom měli stejný názor, ale myslíme si, že když se na to podíváme z pohledu výrobců, tak s tím souhlasit není možné. My si myslíme, že musíme tuto situaci napravit a mělo by dojít k uzavírání dohod mezi různými stranami eh, trhu. Mělo by dojít k, k vyrovnávání těch rozdílů. Myslím si, že to, o čem hovořil pan Bok, to neumožňuje. Olejničák. Eh, děkuji, pane Alvesi. Olíny Jack. Eh, já mám kilka... Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek, několik poznámek. Nejprve bych chtěl říci, že bych byl rád, kdybychom mohli více diskutovat o situaci v mlékárenském sektoru, nejenom o těch kvótách, ale hovořit také o investicích které byly v poslední době eh, učiněny. A to proto, že takové investice umožňují větší konkurenceschopnost celého sektoru. A proto by mě zajímalo, jestli tyto investice byly efektivní, jestli měly pozitivní dopad na celý sektor a jestli tedy teď ten sektor může fungovat lépe v důsledku těchto investic. Když byla situace v mechanickém sektoru nejlepší, tak mnoho zemědělců, mnoho výrobců, mnoha členských státech investovalo do výroby a to může být jeden z těch důvodů, eh, proč se dnes eh, nacházíme v této krizi. Souhlasíte s tímto popisem situace? Také bych se chtěl zeptat, jestli jste si nechali pořídit nějakou studii, která by hovořila o tom, jaký systém budeme potřebovat v příštích letech. Nehovořím teď o náhradách na export, ale hovořím také o investicích. Investice by mohly být kofinancovány Evropskou unii, nejenom se eh, státních eh, rozpočtů. A Teď bych se chtěl zmínit o něčem, o čem už hovořili mý kolegové. V roce 2008 byla krize nejhorší. Společně zača- společnosti začaly vytvářet združení a já bych se chtěl zeptat, jestli se teď vyplácejí dividendy v roce 2009 a jestli ty dividendy se používají právě na investice. jaká je úroveň ziskovosti a komu ten zisk nakonec jde. Grazie. Dante. Děkuji. A nyní má slovo pan Dante. Oui. Merci, monsieur le président. Deux... Dvě otázky pan Danten. Takže výroba mléka to je výroba, která eh, eh, skutečně často bývá jedinou výrobou eh, na našich teritoriích a je velice ohrožená a velice takže často vy se eh, snažíte tedy koncentrovat tuto výrobu do různých eh, regionů. A co potom očekáváte od eh, orgánů veřejné zprávy, aby to vyřešili? A poté sušené mléko po dlouhou dobu, to je takový faktor regulace na trhu. A především jste hodně investovali do kdo tedy eh, chovů, kde se vlastně spotřebovává eh, toto mm, sušené mléko. A eh, teď ale jsou takové různé vědecké poznatky, které se týkají právě využití tohoto produktu jako krmiva. Tak co si o to myslíte vy, paní Lulink? Ano, děkuji, pane předsedo poněvadž my se nacházíme v Evropské unii a ne v Sovětském svazu, tak eh, asi já myslím, že je těžké se snažit eh, stanovovat ceny eh, na úrovni výrobce či spotřebitele, malobchodní ceny. Nemůžeme z Bruselu jen tak stanovovat. Já myslím, že s tím snad všichni souhlasí. A konstatuji, alespoň, že u nás, u mě v naší zemi my máme eh, eh, družstvo výrobců, producentů, eh, tedy v mé zemi ve, v, v Lucemburském velkovévodství a ti to Eh, členové tohoto družstva jsou lépe eh, odměňováni než ti, kteří třeba žijí v Německu a eh, kdy tam mají tedy takový ten zemědělský podnik a oni opustili družstvo v Lucemburku, protože ty ceny se jim nelíbily a teď u nás to družstvo vzkvétá a ta produkce je tam lépe odměňována. Já si myslím, že ve všech, všech, ve všech členských státech mohou ti producenti dělat, co chtějí. Můžou se združovat v družstva, anebo ne, ale samozřejmě jsou silnější na trhu, pokud tak učiní. Já si myslím, že bychom v této krizi, která neustále pokračuje, že bychom měli využít veškeré tržní nástroje, které naštěstí jsme si ponechali. Paní Fisherbol je chtěla všechny opustit ve světle regulace, ve světle eh, mm, vracení dotací a podobně, takže eh, eh, exportních dotací. A pokud mm, ty ceny opět eh, nastartují směrem nahoru, tak eh, v takové situaci je třeba, aby Evropská komise eh, nepodnikla to, co hodlá, to znamená, aby nezavalila trh těmi zásobami, protože to by opět ohrozilo oživení cen. Také si myslím, že je třeba pokračovat v těch národních opatřeních, která byla přijata proto, aby krátkodobě hm, mohl ten producent nebo producenti mohli překonat krizi. Různé země přijali různá opatření, i moje země přijala opatření a je třeba i využít těch 280 miliard z mléčného fondu. Ehm, hm, I když samozřejmě to byla eh, kapka v moři jak se říká německy, kapka na kámen, která padla, ale možná, že Evropská komise kdyby zrevidovala to, kde co má, v jakých zásuvkách má nějaké zásoby ještě peněz, tak by možná našla jiné prostředky. Já si připomínám, když jsme zachránili, chtěli zachránit Galileo, tak jsme to udělali právě z těch přebytků v rozpočtu na zemědělství, takže možná i v této situaci bychom se mohli podívat, zdali někde by se nenašly nějaké prostředky nějakých 500 hm, eh, milionů, které jsme požadovali. A pokud je o kvoty, bohužel producenti zde nemají jasný názor, Zda je třeba je eh, opustit nebo si je ponechat. Já bych ráda, kdybyste souhlasili, já bych ráda, kdyby souhlasili, pardon, protože mm, mm, protože eh, je třeba si položit otázku, zdali to není takový exces, chtít zrušit kvóty v situaci, ve které se teď nacházíme. Já vím, že rozhodnutí již bylo přijato, ale vždycky lze přehodnotit nějaké rozhodnutí, které bylo přijato v určitém okamžiku, kdy situace byla úplně jiná než situace, kterou prožíváme teď. Já eh, bych ráda, aby se k tomu vyjádřili producenti, aby se vyjádřili pro zachování kvót i po roce 2015. A já myslím, že to by bylo zcela adekvátní ve světle stávající situace, protože nevíme, jak toto zrušení kvót eh, ovlivní zachování eh, eh, této hospodářské činnosti, protože jsem názoru, že všechno je třeba učinit proto, abychom zachovali adekvátní síť zemědělských podniků, a to z řady důvodů v Evropské unii a ve všech členských státech. Víte, absence společné zemědělské politiky by nás stála daleko více, bylo by to daleko dražší pro společnost než politika, zemědělská politika, kterou máme, to je třeba si jasně říci, poněvadž důsledky sociální, hospodářské, ekologické důsledky absence takové adekvátní sítě zemědělských podniků ve všech regionu ve všech regionech, to nás bude stát spoustu peněz. A je třeba proto se zamyslet nad tím, zdali bychom neměli přijmout opatření, tak jak jsem řekla. A já myslím, že určitě ano, je to nutné. Děkuji. Grazie. Grazie. Děkuji. A nyní paní Šaldemos. Eh, máš slovo poslední na seznamu. Já prøve at gøre det kort, men egentlig godt eh, Já se pokusím být co nejstručnější. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že v jedné věci souhlasím s paní Luling. Tedy myslet si, že Brusel může rozhodovat o tom, jaké, bude, jaké budou ceny mlékárenských výrobků, to rozhodně není žádné řešení. To nebude ku prospěchu výrobců. Měli bychom hovořit také o zájmech spotřebitelů, protože kdyby se ceny stanovovaly v Bruselu, tak by to znamenalo, že daňoví poplatníci v Evropě budou platit za mléko dvakrát. Nejprve, když si eh, koupí za vysokou cenu mléko v obchodě a také tím, že budou dotovat eh, výrobce mléka. <clears throat> Já se chci zeptat eh, na to, co dělá vaše asociace, co dělá proto, aby byla větší transparentnost eh, v oblasti cen. Víme, že v současné době procházíme krizí a mléko je pro spotřebitele drahé v obchodech. A proto musíme najít nějaké řešení. Co můžete udělat pro to, aby eh, ve stanování cen eh, spotřebitelských bylo výše transparentnosti, tedy způsob, jakým je cena stanována. Děkuji, ještě tady kolegyně chtěla slovo. Děkuji za vaši prezentaci, už tady byla, eh, zazněla celá řada otázek. Mě by zajímalo, jestli podniky ve vašem združení jsou spokojeny s touto strukturou, jakou strukturu považujete za optimální a jaká je strategie vaší asociace do budoucna. Má každý nějakou jinou, anebo máte nějakou společnou vypracovanou strategii pro všechny podniky? Mr. Book. Děkuji, pane Book. Slyšel jste celou škálu různých eh, otázek i eh, úvah, eh, některé, které se také týkají úkolu vaší federace a velice eh, netrpělivě čekáme na vaše odpovědi a poté dám slovo panu Rasmusenovi. Prosím, pane Buk. Yes, uh, thank you for Mr. Chair. Děkuji. Já se pokusím zodpovědět otázky. pokud to bude možné. A mluvám se předem, pokud na něco zapomenu nebo něco vynechám, protože jich bylo mnoho. Nejprve bych chtěl vysvětlit, co jsme dělali v roce 2003, kdy se rozhodovalo o takzvaném health checku, protože dopady toho <clears throat> teď pociťujeme. V roce 2003 byla stanovená reforma snížení produkčních cen o průměru 25 A toto snížení intervenčních cen bylo kompenzováno náhradami pro výrobce mléka ve výši 3,5 centu na litr. Systém kvót přestane platit v roce 2015 a v Evropské unii není dostatek hlasů pro to, aby se v tom dále pokračovalo. A dohoda o health checku znamenala, že postupně bude docházet ke zvyšování produkce, tak aby došlo k měkkému přistání. Taková je současná realita. A naše asociace mlékárenského průmyslu se eh, rozhodla, že se všemi těmito rozhodnutími budeme souhlasit. dlouhodobě, když se podíváme na vývoj na trhu, tak nám všechny analýzy říkají, že dlouhodobě tedy dojde ke zvýšení mm, <clears throat> produkce a to ještě více než ve světě, zejména ve rozvojových zemích. Takže v dlouhodobém jedu lze říci, že ve srovnání s zbytkem světa ta situace není až tak špatná. Osm až devět procent evropské produkce se vyváží do třetích zemí a předmětem obchodu se třetími státy je také 4 až 4 až 5 tedy globálního obratu se obchoduje. Dlouhodobé vyhlídky tedy pro nás nejsou špatné. Teď došlo k eh, tomu, že situace nejhorší, krize nejhorší v, v létě. Dotkli jsme se dna, ale trh je pořád ještě velmi rozkolísaný. a myslíme si, že komise by neměla uvolňovat intervenční rezervy na trh. A to proto, že by se tím narušily tržní síly. <clears throat> Pokud bude mlékárenský eh, sektor více tržně orientovaný, a na tom jsme se dohodli, tak to bude znamenat, že právě tato nestálost, nestabilnost bude čím dál tím častější než v minulosti. A do určité míry je volatilita cen naprosto standardním projevem tržního působení. Extrémní volatilita cen, a na tom se asi zhodneme, je ale eh, eh, nevhodná. A to, ať už jsou to ceny příliš vysoké, anebo příliš nízké. Příliš vysoké ceny také mohou vést k zvýšením cen u všech mléčných produktů, ale jak jsme mohli vidět v roce 2009, tyto vysoké ceny znamenaly pokles poptávky. A mnoho spotřebitelů přešlo na nemléčné proteiny. Takže i příliš vysoké ceny <clears throat> mohou znamenat nepřízní vývoj na trhu. Na tak extrémně rozkulisaném trhu bychom mohli používat určité nástroje <clears throat> řízení rizik, eh, futures, eh, různé specifické modely kontraktů a tak dále. Tyto smlouvy by mohly pomoci zemědělcům, ale neomezí rozkolísanost cen jako takových. Pouze se tím budou lépe řídit rizika pro subjekty působící na trhu. A podle nás by tyto nástroje měly být využívány na dobrovolném základě. <clears throat> Pokud se podíváme na evropskou politiku v tomto sektoru po roce 2013, tak zjistíme, že Nástroje veřejné politiky by mohly snížit nestabilnost, nestálost cen. Měla by existovat eh, jakási minimální bezpečnostní síť a ta by měla spočívat v systému intervencí, možná jiných, než máme v současnosti. Mělo by to spočívat v zásobách sušeného mléka, eh, <clears throat> také v soukromých skladovacích kapacitách, které by měly být více využívány a to všechno by mělo představovat jakousi minimální bezpečnostní síť. Ale i podobně <clears throat> v situaci příliš vysokých cen by mohly být využívány nástroje veřejné politiky. Tím, že by se lépe řídily zásoby, strategické zásoby, strategické rezervy. <clears throat> Víme, že vysoká cena je často určována eh, velmi malým množstvím, které je uváděno jako, na trh jako poslední. No proto si myslíme, že eh, komise by mohla ze svých rezerv uvolňovat určité množství, které by potom strategicky ovlivňovalo ceny na trhu. A o to jde, když hovoříme o tržním řízení trhu a stabilizaci. Další otázka se týkala vlastnické struktury podniků v našem, našem združení. <clears throat> Prakticky eh, v celé Evropské unii je říci, že 50 pracovatelských kapacit je vlastněno družstvy a dalších 50 je vlastněno soukromými společnostmi. <clears throat> Co se týče kontraktualizace, tedy smluvních vztahů mezi eh, zemědělci a zpracovatelskými podniky, tak asi 50 zpracování mléka je, eh, probíhá ve združeních nebo družstvech, tak i přesto lze říci, že existují různé podoby smluvních vztahů mezi mlékárnami a zemědělci, ve formě futures a tak dále ale podle nás by všechny tyto kontrakty měly být uzavírány na dobrovolném základě. Pokud máme nyní působit více tržně, je otázkou, jestli by Evropská unie nebo Evropská komise neměla iniciovat přijetí legislativy, která by eh, umožňovala více vlivu na uzavírání smluv, objem a na vztahy mezi zemědělci a pracovatelským průmyslem. To je otázka. A já si myslím, že ne. Že by tomu tak být nemělo. Další otázka se týkala podpory tohoto sektoru a BTO. Víme, že v tomto okamžiku leží na stole, tedy se vyjednává ve VTO o jednom návrhu a v rámci těch jednání byla poslední verze návrhu Evropské unie taková, eh, že by potřeba se <clears throat> snažit o přijetí maxima. Myslíme si, že Evropská unie už udělala dostatek, možná, že někdy až příliš mnoho a je to teď na dalších partnerech v těchto jednáních a na dalších sektorech, aby přispěli k dohodě. Neměli bychom zapomínat na to, že my jsme proto, aby došlo k dohodě v rámci VTO, protože, jak už jsem říkal, vyvážíme 8 až 9 eh, celkové produkce v Evropské unii do no, třetích zemí. Kdybychom toto množství nevyvážili, tak bychom museli naši produkci snížit o stejné množství. Bylo tady řečeno, že Evropský parlament požádal Evropskou komisi o regulaci vztahů se obchodními řetězci. Otázka byla, co my si myslíme o návrhu Evropské komise v této oblasti. Abych byl úplně upřímný, tak eh, víme, že máme konkurenci mezi mlékárnami a také máme konkurenci mezi obchodními řetězci. A máme velmi náročná jednání mezi mlékárnami a malou obchodem. <clears throat> Taková je situace v tomto okamžiku. A teprve v roku 2007 nebo také 2008 víme, že je zostřená konkurence mezi maloobchodem. Maloobchodu. Ano, Evropská komise může zkoumat eh, smluvní vztahy a marže a tak dále. Proč ne? Na druhou stranu je potřeba říci, že zpracovatelský průmysl potřebuje malou obchod a malou obchod potřebuje zpracovatelský průmysl. A takže otázka v tomto duchu. No, odpověď na tím, co už tady bylo řečeno, že eh, spotřebitelské ceny byly vysoké, zatímco výkupní ceny byly nízké a otázka je, kdo dostal tu marži. Nebo kdo z toho měl prospěch z této velké marže? Nelze říci, že veškerá výšená marže šla eh, do zisku malou obchodu. Pokud to nejme přesně, tak nemá cenu spekulovat. Možné také je, že i Basvatovský promysl na tom vydělal. Transparency of prices at the end. Yes. Transparentnost cen na závěr. My nemáme vůbec nic proti tomu, abychom měli více transparentnosti v oblasti cen ať už jsou výkupní ceny, nebo zpracovatelské ceny, nebo maloobchodní ceny. Ale měli bychom se zamyslet nad tím, jak této transparentnosti dosáhnout. Znamenalo by to, že více transparentnosti by bylo ve prospěch zemědělců, spotřebitelů nebo průmyslu. Ta otázka odpovězena není a měli bychom se nad ní zamyslet. Určitě jsem, pane předsedo, na něco zapomněl, ale tolik tedy v tomto okamžiku ode mě. Bene. Grazie. Dobře, děkuji, pane Buku. A nyní bych dal slovo panu Rasmusenovi. Prosím, zástupce komise. Rasmussen. Um, pane předsedo. Byla to nepochybně zajímavá rozprava dnes odpoledne, jako obvykle. Pokud jde o komisi, tak eh, domnívám se, že bych eh, mohl rozdělit svoji odpověď na dvě části. Tou první částí je téma mlékárenského trhu a druhou částí je potom středně a dlouhodobý vývoj tohoto trhu. Ceny na evropském a světovém trhu, stejně jako situace se dramaticky zlepšila za posledních 8 eh, týdnů. Však ne, nemůžeme však eh, zavírat oči před skutečností. A tou skutečností je to, že cena sušeného mléka, sírů a másla stoupla. A bylo také na čase, aby stoupla. Ty ceny stouply mnohdy na takovou výši, že že minulý týden jsme snížili všechny, veškerou refundaci exportu, kromě e, másla. Ovšem u ostatních výrobků byla tato refundace e, snížena na nula. Jsme svědky toho, že ceny na světovém trhu například na Novém Zélandu stouply o dalších 15 Směřujeme tedy eh, k velice rapidnímu zvýšení cen. A je to podobný nárůst, jak eh, to bylo v roce 2007. Tento trend bude eh, pokračovat, ale nikdo neví, jak a jak dlouho. No, do velké míry závisí, bude záviset eh, na eh, výhledech eh, výroby v Austrálii a Novém Zélandu. Na Novém Zélandu, což jsou jedni z hlavních dodavatelů na světové trhy. Je tady určitě rozdíl mezi komoditními a výkupními cenami, můžeme očekávat nárůst výkupních cen v hlavních producentských zemích. Ano, a ty ceny eh, se zvedly z nízké úrovně, to nikdo nemůže popírat, ale nikdo také nemůže popírat, že eh, ta úroveň cen 28 eh, až 30 centů za litr, tak to jsou ceny, které jsou reálně nad cenami, které eh, byly přítomny před eh, tím velkým výkyvem v roce 2007 až 2028. Jsou to ceny, které jsou vyšší, než byly v roce 2003 až 2006, kdy se nic nedělo. Zda tyto ceny jsou eh, dostatečně vysoké či nikoliv, to teď nebudu soudit. Jsem zde pouze proto, abych eh, konstatoval skutečnost, že skutečnost, před kterou nesmíme zavírat oči. Já si myslím, že eh, to je výrazný eh, vývoj, výrazné zlepšení. A Evropská komise nebude uvolňovat intervenční zásoby. Padla tady tato otázka z řady úst. Považujeme se za orgán, který má zodpovědnost za zprávu těchto zásob. A v tomto kontextu bych vás rád informoval, pokud to již nevíte, že velká část těchto intervenčních zásob eh, se bude, po, mm, se bude uvolňovat v rámci eh, podpory soukromých subjektů. A veškeré ty zásoby lze samozřejmě uvolnit e, najednou. E, hovoříme o 50 až 60 tisících e, tunách tušeného mléka a mléka a podle toho nového programu se bude budou tyto zásoby uvolňovat pouze v, od května 2010, to znamená, že nebudeme uvolňovat eh, během příštích šesti měsíců. Současná situace je zatím udržitelná a v květnu 2010 eh, bude možné vrhnout eh, tyto zásoby na trh a opakuji, že to neuděláme nekontrolovaným nebo chaotickým způsobem, bude to zodpovědně, tak jak po nás žádá, jak rada, tak parlament. Takže to je věc krátkodobého významu v tom dlouhodobém významu a já jsem poslouchal eh, vaše otázky. Domluvím se, že se mnou budete souhlasit jménem komise. Eh, nemůžu učinit žádné další závazky nad rámec těch, které již realizujeme. Ustavili jsme skupinu na vysoké úrovni, která se zabývá většinou témat, které jste tady zmínili. Je to velice aktivní eh, skupina, která již zasedala, setkávám se opět zítra. A také, jak už je zvykem, jsme přizvali, přizvali hlavní podílníky, eh, kteří se zítra účastní naší schůze a budou moci zástupcům komise a členských států eh, sdělit eh, svůj názor a také dát určitou radu této skupině. Jsou to ti hlavní eh, podílníci European Campesino, ten zastupuje evropské výrobce, budou tam také naši přátelé z EDA a bude tam také Evropská obchodní organizace zastoupena. A já si myslím, že nás čeká velice zajímavá diskuse zítra. Eh, budeme hovořit především o smluvních vztazích mezi výrobci a mlékárnami. A možná i o ostatních smluvních vztazích. budeme hovořit o možnosti silnější pozice e, na straně výrobců při vyjednávání. Budeme hovořit o smluvních vztazích mezi výrobci a malou obchodem. Toto jsou všechno velice důležitá témata, kterými se tato skupina na vysoké úrovni bude zabývat. Také tady několikrát zazněla otázka transparentnosti. A to je rovněž e, téma, které bude podrobeno velice um, důkladné analýze v této skupině. Tato skupina se bude scházet minimálně jednou, možná dvakrát měsíčně. Uvidíme, jak nám to dovolí logistika. Je evidentní, že naším cílem je vypracovat zprávu, jednání v této skupině a tato zpráva by měla být k dispozici na konci roku 2010. Pane předsedo, doufám, že chápáte, že zde nemohu vzít na sebe žádný závazek za komisi. Myslím si, že je v zájmu všech, abychom společně se všemi podílníky kteří se budou jednak účastnit té zítřejší e, schůze skupiny, ale i distributoři a, a maloobchodníci e, nám napomůžou e, nastínit situaci v mlékárenském průmyslu v roce 2009. My chceme hledět kupředu, neohledět se na zpátek a chceme usilovat o spolupráci, abychom eh, věděli, co mm, podnikneme pro to období po roce 2015. Děkuji. Rasmussen, grazie. Děkuji, pane Rasmussen. Ještě jednou děkuji panu Bukovi a všem, kteří se eh, eh, podíleli na zajímavé diskuzi, kde jsme nevyřešili problémy, ale udělali jsme určitý krok vpřed. I do budoucna se budeme snažit pokračovat nadále v těchto úvahách, jak zvládat nové problémy a jak jsme zjistili, ty problémy budou více a více běžné. Přejdeme eh, tedy k dalšímu bodu programu, eh, což je politika jakosti zemědělských produktů, jakou zvolit strategii. Zde my máme zprávu z vlastní iniciativy pana Giancarlo Scotta. Je autorem a vlastně my o tom budeme diskutovat již po druhé. Zpráva pana Scotty to je reakce na sdělení komise o e, politice jakosti produktů, což vzbudilo velký zájem na toto, o toto téma i díky našim konzultacím, které jsme iniciovali po přijetí zelené knihy. Zpravodaj navrhuje různé varianty, jak zlepšit tuto obecně tuto politiku politiku, které se týká geografického označování, obchodních norem a biozemědělství. Mimo jiné, hm, e, i zpravodaj si přeje legislativu o označování původu, e, která by, to označování by mělo být čitelnější, i což je v souladu s tím, co navrhuje Evropská komise a také i hovoří o možnosti používat eh, o jiných fakultativních termínech jako horské produkty, mm, eh, produkty s nízkými emisemi uhlíku a tak dále. My především eh, bychom si měli stanovit termín pro pozměňovací návrhy k této zprávě, termín pro pozměňovací návrhy ten termín je 16. listopad. 16. listopad ve 12 hodin, to je termín pro pozměňovací návrhy. Připomínám, že bychom měli přijmout eh, tuto zprávu na příští schůzi našeho výboru a to je eh, v termínech 1. až 2. 12. Tímto dávám slovo panu Scottovi, který poté, který stručně tedy eh, nám e, představí e, svoji zprávu. Připomínám ještě jednou, Mm, že te, jaký je termín pro pozměňovací návrh, což je 12 hodin 16. listopadu a samozřejmě po mm, expoze pana Skoty, tak budeme mít diskuzi, pokud budeme chtít i na diskuzi. Máme zde i zástupce komise, pana Kordoniera, který si vezme slovo poté. A nyní máš slovo ty. Děkuji, děkuji pane předsedo, milí kolegové. Eh, s, ve světle globalizace trhu a ve světle velké krize, kterou zažívá Evropa i v zemědělském sektoru, tak jedna odpověď, kterou lze dát, je právě zaměřit se na kvalitu produkce. Uh, zde musím e, zdůraznit, že dobrá politika jakosti ze strany Evropské unie přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti, což je větší přidaná hodnota pro ekonomiku v různých evropských regionech, což často je jediná možnost, jak rozvíjet zemědělské oblasti, kde jsou omezené možnosti produkce. A kromě toho taková politika jakosti musí být propojena i s možností rozvíjet moderní, dynamické bohaté a diversifikované zemědělství, tedy evropské zemědělství, které bude schopno nejenom poskytovat kvalitní potraviny, ale také i e, služby, které musí být zajímavé pro společnost, která se neustále vyvíjí. Ve své zprávě jsem zdůraznil důležitost toho, že je třeba eh, oddělit tři systémy označování, geografické označování, pokud jde o eh, eh, vztah s evropskou regionální teritorialitou. Musí to být označení, které bude zastupovat tradice, historii, chutě, to, k čemu inklinujeme a co se vlastně vyvinulo v čase. Zde je třeba mít dva systémy, tedy označování původu a označování označování zemědělské, eh, pardon, označování eh, zeměpisné, to je třeba oddělovat eh, i pokud jde o mm, ochranu protože je třeba eh, posílit eh, eh, vztah produkce s, s daným místem. A často i ale spotřebitelé si to pletou, pletou si to s místem, kde je potravina mm, mm, prodávána a neuvědomí si celý ten řetězec výroby. A takže proto mám za to, že pouze označování, povinné označování surovin, tak to by mm, bylo něco, co spotřebiteli jasně řekne, jaká je kvalita daného výrobku, který je složen z těchto surovin, protože to bude propojeno s celým cyklem výroby, který mm, e, e, utváří charakteristiku výrobku a i se to týká bezpečnosti dané potraviny, nejenom kvality. Kromě těchto dvou, dvou témat, které jsou důležité, tak já se zaměřuji na důležitost e, toho, že je třeba dělat intenzivní osvětu, informovanost spotřebitele. To musí Evropská unie rozvíjet a také i Eh, eh, by to měl rozvíjet prostřednictvím labelingu, etiket, prostřednictvím různých ochranných známek, včetně registrace v mezinárodních registrech a včetně uznávání mezinárodního systému VTO, který bude uznávat geografická označování. Eh, zde u mm, příležitosti této zprávy bych chtěl poděkovat kolegům, se kterými jsme spolupracovali, je to, já se omlouvám teď za výslovnost, je to paní Erans Garcia Ester, pan Lion George a pan Tabaji. A také bych chtěl poděkovat i panu Laviovi, se kterým jsem se také setkával nad tímto tématem. A děkuji i e, za příspěvek vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane Skota. A nyní zahajujeme diskuzi. Paní Erans Garcia požádala o slovo a rád jí předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat eh, panu Skotovi za spolupráci a říci, že ve své zprávě v návrhu zprávy, kterou eh, předložil, říká, slov, říká věci velice rozumné. Je to něco, co musíme podporovat, jako například zavedení Eh, eh, zavedení loga eh, kvalitního výrobku. To by mělo být něco, co pomůže producentům EU, protože v žádném případě v Evropské unii nemůžeme certifikovat kvalitu, která by pocházela ze třetích zemí. Tam si nejsme jisti, k jakému došlo zpracování a podobně. Takže já myslím, že je třeba, abychom v tom logu se zaměřili na to, co známe, co máme pod kontrolou, co, za co můžeme odpovídat. Dále další důležité věci, jako jsou normy, normy obchodování, evropského obchodování. To je také důležité. Zde takové zjednodušení eh, těchto norem by bylo lepší příležitostí, jak řešit tento problém, jako například eh, problém s ovocem a zeleninou. Tam je třeba hm, přejít ke zjednodušení, eh, protože tady teď v tomto sektoru je to velice obtížné. Na druhé straně jsou zde věci, které je třeba zdůraznit, jako například a e, sjednocení norem o označování původu potravin. Zde je třeba učinit rozdíl mezi potravinami, vínem, e, mezi e, lihovinami. A to říká i pan zpravodaj, protože fungování těchto sektorů je také odlišné a je třeba k ním tedy přistupovat individuálně. Evropská komise, když hovoří například o znovu sjednocením označování původu a geografické označení, tak neříká jasně, jak se to provede. Já myslím, že je tady velké riziko, že eh, bychom mohli eh, eh, poškodit značku kvality evropské produkce. Zde já například tam, kde hovoří o označování původu surovin, tak tam si myslím, že je důležité mít na paměti i e, podmínky našeho průmyslu, to znamená uložit průmyslu e, toto označení původu, to by mohlo vytvořit velké problémy a e, ten problém by byl větší než ty pozitivní výhody pro spotřebitele. A je třeba i věnovat velkou pozornost tomu, abychom nezatěžovali ještě více průmysl, protože teď, teď zažívá velké problémy vzhledem i k různé evropské legislativě, vzhledem k ekonomické situaci jako takové a eh, je třeba i k tomu přistupovat sektorově, sektor po sektoru. Eh, a eh, závěrem bych chtěla k tomu říci, že naše spolupráce byla intenzivní. Já nechci tady příliš protahovat, ale jenom bych řekla, že v této zprávě je třeba velice zdůraznit především téma integrované produkce, protože to je příležitost, abychom eh, řekli, že naše integrovaná produkce má velký, velkou přidanou hodnotu a že je třeba tedy něco s tím udělat. Děkuji. Děkuji, paní Erans Garcia, a nyní má slovo pan Tabaji. A te. Máš slovo. Milí kolegové, jakožto stínový zpravodaj eh, jménem socialistů demokratů bych rád pogratuloval panu Skotovi za velice plodnou spolupráci. A naše skupina podporuje jeho zprávu. Jsou tady tři Eh, cíle v rámci této zprávy. Mít komplexní systém eh, opatření eh, pro zachování kvality, potom zajištění spolehlivých informací a zjednodušení celého systému. Někdy se objeví protiklady mezi Eh, zjednodušením a poskytováním spolehlivějších informací. Druhá věc se týká eh, loga společenství. Jsme pro toto logo a rovněž souhlasíme s návrhem zpravodaje eh, nezavádět druhé evropské logo. Komise, jak si jistě vzpomínáte, navrhla zavedení druhého loga, loga pro eh, produkty pocházející z, ze států mimo Evropské unie. A já souhlasím s zpravodajem, že bychom toto druhé logo neměli zavádět. Pokud jde o chráněné zeměpisné označení, tak souhlasíme se zpravodajem, poněvadž všechny členské státy rozlišují mezi chráněným zeměpisným označením a chráněným označením původu. Je to velice Eh, důležité pro praxi, eh, která již eh, je zavedena v starých členských státech a my souhlasíme se zachováním stávajícího systému, sdílíme názor zpravodaje. Jedna poznámka, dokonce ve Francii, kde kultura konzumace vína je vysoká, průzkum ukázal, že dokonce ani francouzští eh, spotřebitelé vína nejsou schopni rozlišovat mezi chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Logo organických výrobků by mělo být unifikováno, na tom se shodneme, poněvadž stávající situace je eh, nepříznivá pro zavádění eh, bioproduktů na trh. Pokud jde o zaručené tradiční speciality, eh, tak souhlasíme se zpravodajem v tom, že tento systém je potřeba zachovat a nezdílíme názor komise, která navrhuje tento systém zrušit. Domnívám se, že navzdory tomu, že je to relativně nový systém, Měli bychom jej zachovat, ale vyjasnit pravidla, pravidla označování výrobků s nízkým obsahem uhlíku, tam eh, trochu vává, váháme, ale myslím si osobně, že eh, označení eh, potravin s nízkým obsahem uhlíku by mělo být povinné, ale jsem připraven na diskusi a já bych hlasoval pro povinné označování eh, výrobků podle obsahu uhlíku. A na závěr bych rád řekl, že sdílím názor zpravodaje. Měli bychom mít eh, měli bychom zavést nějakou komplexní eh, vzdělávací kampaň Měli bychom spotřebitele informovat více pro spotřebitele čárové kódy a informace z webových stránek může eh, zlepšit jejich schopnost eh, dozvědět se o produktech. To, co potřebují, není potřeba eh, mít dodatečné informace na výrobcích, pokud by byly k dispozici na webu. Takže ještě jednou děkuji, milé grácie a pane Skote. Grazie, grazie. Děkuji, pane Tabaji Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě i já na začátku musím poděkovat panu Scottovi za zprávu, ve které určitě existuje jednomyslná schoda v našem výboru, to znamená, je nutné mít takovouto politiku jakosti výroby. Chtěla bych i pozitivně mm, mm, zdůraznit eh, to, že zpráva hovoří o důležitosti informovanosti a osvěty. I pokud jde o normy obchodu, zde je třeba zajistit lepší eh, mezinárodní ochranu eh, geografického označování, protože je třeba i ochraňovat lépe bioprodukci abychom mohli podporovat diverzitu zemědělské produkce, abychom mohli podporovat charakteristiky, jakosti a specifičnosti zemědělské produkce, tak je důležité pro zemědělce, abychom nejenom jim pomáhali s s jejich hospodařením, ale také, abychom eh, tam zachovali populaci, která je tak eh, nezbytná a chybí v některých oblastech. To je velká výzva kterou budeme muset řešit eh, a to, je, to bude zásadní pro politiku kvality. Dále pokud jde o normy obchodování, zjednodušení, by ale nemělo eh, eh, eh, narušit kvalitu informací pro spotřebitele. Pokud jde o označování původu, to musí být v souladu s evropskými normami o označování a to se bude vyhodnocovat případ od případu a zde mm, nesmíme zavést větší zmatek, pokud jde o ta různá loga kvality v EU. Zde je několik bodů, kde mohou existovat divergence, například pokud jde o obsah, ale já si myslím, že až budeme odsouhlasovat tuto zprávu, tak se nám podaří se eh, dohodnout. Děkuji. Děkuji, Garcia Perez. A nyní má slovo paní. Jsem potom pan Delange. Děkuji vám, pane předsedo a také pane zpravodaji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Já si myslím, že vaše zpráva je velmi kvalitní. Něco bych tam trošku zpřísnila, zejména to, co se týče tradičně vyráběné potraviny. Já osobně jsem toho názoru, že neoddělitelnou eh, součástí evropského kulturního dědictví jsou i tyto tradice a je potřeba je udržovat. To je podle mě nesmírně důležité. A kromě toho je důležité také zachování kulturní krajiny. Přestože brzy eh, bude upravená zemědělská politika, tak si myslím, že to by mělo být jeden z našich hlavních argumentů, jak se zachovat aktivní zemědělskou politikou. A měli bychom argumentovat tím, že i to je součást naší kultury. A dále si myslím, že moderní průmysl, který bude inkluzivní, je eh, počítačově řízen, máme digitální data, to všechno víme, ta data jsou ukládána, ale otázka je, kdo se postará o ty tradiční způsoby, například pečení chleba. I to musí se udržet jako tradice. To je vědomí mnohých eh, dlouhých generací a na to to bychom měli zachovávat. A proto bych tady na těchto místech v textu chtěla, aby to bylo výslovně řečeno. Když také hovoříme o tom, že potraviny by měly být označovány a že by spotřebitelé měli mít více informací, tak to bude znamovat nekonečné množství různých malých značek na obalech eh, související s životním prostředí, tradicí, původem a tak dále, ochrana zvířat, metody. Nevím, co všechno by tam ještě mělo být uvedeno. Myslím, že je to spojeno eh, s takovou náročností, že to nikomu neposlouží. Nelze to nějakým způsobem zjednodušit, například tím, že bychom řekli, že tento výrobek Eh, označení nesmí někoho uvádět v nějaké eh, pochybnosti, nes, výrobci nesmí mást spotřebitele. Pokud například já budu vyrábět eh, nějaké klobásy a pokud budu tvrdit, že maso v těch klobásách pochází z velmi šťastných prasat, tak bych měla být schopna také doložit, že moje prasata jsou skutečně šťastná. A šťastnější než ta ostatní. Vím, že zachází trošku do absurdit, ale takovým způsobem by to mělo fungovat. Určité zásady by měly být stanoveny a potom by měl každý být schopen doložit eh, to, co tvrdí, jinak těch bude mít tisíce různých eh, označení. A také například při uvádění na trh eh, pěstovaných eh, ryb víme, že ty, ty ryby mohou být eh, takto pěstovány nebo chovány ve velmi odlehlých regionech, tak daleko od obydlených území, tam se a potom víme, že jdou do prodeje. A potom někdo říká, kupejte si tyto ryby, protože tím budete chránit životní prostředí, budete tím chránit divoce žijící ryby. Ale to je nesmysl, protože takto uměle chované ryby e, stojí na kilo živé váhy těchto ryb e, znamená e, spotřebovat krmivo ně, několikanásobné množství. A to znamená, že tím méně je potom divoce žijících ryb v oceánech. Děkuji, paní Polsen. A nyní má slovo eh, paní, Del, paní Delange. Eh, eh, Děkuji pěkně. Ehm, je to velice dobrá zpráva a to nejdůležitější pro nás je to eh, ta zmínka o evropském logu kvality. Já s, teď myslím na kolegy z eh, výboru pro životní prostředí a pro promysl. Pro nás to bude každopádně eh, velice závažná věc a budeme muset přesvědčovat i své kolegy zde v parlamentu. Ještě pár dalších bodů bych ráda zmínila. Pokud jde o ta, ty dodatečné údaje na etiketě, tak musím upřímně říct, že s tím mám trochu problém, pokud jde například o definice. Přirozeně eh, by bylo lepší mít evropskou definici například o obsahu uhlíku v potravinách. Eh, potom jsou tady iniciativy z Anglie, například kdy supermarket zavedl uh, uh, vlastní logo, kde má svoji vlastní definici, ale to by bylo příliš složité. Měli bychom usilovat o jednotnou evropskou definici, to ve spolupráci s odvětvím. Na druhé straně jsou však také e, věci, které na různé státy nahlížejí různým způsobem. Jedná se například o život 6 metrů pod mořskou hladinou. to je pravděpodobně pro zemědělskou výrobou irrelevantní. V Holandsku eh, jsou toho názoru, že spotřebitel se dozví, že mléko pochází z volně se pasoucí krávy. A eh, to by mohlo být eh, dobrovolné dodatečné logo a o jeho zavedení by rozhodl ten, který stát, poněvadž tam ví nejlépe, co spotřebitelé na základě tradice a kultury znají a chtějí. A to si vyžáduje ještě další diskusy. Dovolte ještě dva další body. Úplně nesouhlasím s větou, kde se hovoří, že na etiketě by mělo být co možná největší množství informací a já o tom nejsem přesvědčena. Myslím si, že etiketa je nástrojem pro poskytování informace sam, a samozřejmě na omezeném prostoru. A proto je také nutné omezit objem informací, která je na té etiketě. Třeba poloha statku se dá najít na webové stránce Eh, dá se eh, zadat kód a zjistit, odkud to telecí pochází. Na webu se také lze podívat přímo do té stáje, kde bylo telechováno. Na té etiketě se také chce, má uvádět, kdy se tele narodilo, kdy bylo poraženo. A to je spousta informací a jsou to další informační eh, toky, eh, které eh, jsou tady vedle těch informací, které máme na, na logu pokud je o kontrolu výrobků ze třetích států, ze třetích zemí, tak eh, i tady platí, že všechno stojí a padá s kontrolou. S kontrolou produktů, které pocházejí z, ze států mimo EU. Eh, my jsme komisi žádali o více peněz eh, na kontrolu a personál a k tomu bude ještě pozměňovací návrh. Ale eh, myslím si, že obecně lze říct, že souhlasím se zprávou zpravodaje. Děkuji. Děkuji, paní Delange, pan Lavia a potom Hortman. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poblahopřát panu Skotovi za tuto zprávu ehm, a plně souhlasím s tím, že je třeba dělat rozdíl mezi eh, systémy kvality, které se zde navrhují a jejich obsahy. Pokud jde o některé aspekty, zde možná bychom mohli ještě propracovat tyto koncepce, abychom měli lepší definice eh, a bylo by zajímavé například eh, to Eh, označení, které navrhuje paní Erans eh, pro integrovanou produkci. Určitě to je něco, co nás bude diferencovat a to je něco, co se málo ve společenství zatím používá. Určitě ještě bych více zdůraznil některé další aspekty, které jsou důležité, a to je komunikace. Eh, hodně se o tom zde hovořilo. Já myslím, že to je strašně důležité v některých regionech společenství nebo i e, vědecké poznatky nám ukazují, že dvě třetiny spotřebitelů nezná označování, respektive etikety e, systému jakosti. Tudíž Mm, eh, tudíž to má eh, smysl, eh, protože pokud spotřebitelé nevědí, jaký je obsah těch symbolů, tak potom nebudou vidět jaká je naše produkce. Komunikační politika je tedy podstatná. Stejně jako i ta možnost, že programech druhého pilíře, tak jak nyní eh, se to tam stanovuje pouze částečně pro eh, eh, orgány dohledu, tak bychom to také mohli i stanovit podobně pro ty soukromoprávní subjekty, které by mohli také se zapojit do této informovanosti spotřebitelů. Děkuji, Giovanni. A nyní pan Hoffman a potom paní Ayuso. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zpráva pana Scotty je velmi užitečná a důležitá pro budoucnost zemědělství. Já mám dvě věci, které bych chtěl říci. Už předtím jsme diskutovali o podobných věcech, o e, původu surovin, což souvisí s tím, e, aby spotřebitelé měli správné informace, ale také to souvisí s přidanou hodnotou těchto produktů. Jsme tady výbor pro zemědělství a jsme zodpovědní za to, aby ta přidaná hodnota byla vytvářena v zemědělství, aby zůstávala u zemědělců. <clears throat> Víme, že eh, například eh, ve zpracování masa není možné stanovit normy pro původ surovin a potom vlastně ta předaná hodnota, která vzniká u některých výrobků, zůstává celá u zpracovatelů a vůbec nic z toho se nedostá, nezůstává nebo nedostává k ti, kteří to maso vyrobili. A proto si myslím, že bychom měli dbát na to, aby i zemědělci a tedy samotné zemědělství z toho všeho něco měli. A druhá oblast, eh, která s tím také trochu souvisí, to je velmi složitá otázka, to je otázka zdanění nabídky u přeoznačení původu by také měla existovat možnost eh, danit určité produkty, což souvisí s profesionalitou, podobně jako je to ve vinařství, právě v oblasti pěstování vína víme, že máme některé skvělé příklady oblastí, které to všechno dělají velmi dobře které jsou schopny zajistit kvalitu eh, eh, své produkce a že jsou schopny kontrolovat také množství, které na tom, v tom daném regionu vzniká. To je potřeba regulovat eh, rovněž. A na závěr chtěl ještě jednou poděkovat Skotovi za to, že zmínil <clears throat> hornaté regiony. Ayuso e dopo... Ayuso, Ayuso. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, mm, eh, zpravodaji zpravodaj i stínovým za tuto práci a dovolte, abych eh, zdůraznila mm, téma kde já také předkládám stanovisko ve výboru pro životní prostředí. Chtěla bych říci, že v Evropě máme velice striktní normy pro jakost a produkci potravin. Jsou to normy, které jsou daleko striktnější než v zbytku světa a tudíž je důležité, aby evropské produkty měly eh, unikátní logo, tak aby spotřebitelé vědí, co konzumují, že to je evropský produkt, kde existují velké požadavky protože mimo Evropu tomu tak není. Ty požadavky nejsou tak tvrdé a tudíž my eh, to potom nemůžeme kontrolovat, eh, protože eh, to nám i zakazují pravidla obchodu. Také bych chtěla říci, že označování původu a zeměpisné označování a ty zaručené speciality tradiční, to je evropská přidaná hodnota, to je něco, co musíme proto zachovat a doposud se ukázalo, že to dobře funguje, především u vín. A musíme podporovat toto a zachovat je a neopak, ne, nesnižovat. Nesmíme snižovat ty normy a povolovat e, nová, nové typy označování, protože to bychom devalvovali to, co máme. Závěrem Eh, označování, jak tedy evropské produkce, tak jiné, musí být unikátní, tak jak i eh, řekla kolega Erance. I označování integrované produkce musí být unikátní, jednotná pro celou EU a eh, i musíme mít tedy jednotné normy. A kromě toho je třeba moci i označovat eh, původ surovin podle regionu, eh, protože to si myslím, že jde snadno, ale musí to být tedy eh, jednoduché, protože pokud to zkomplikujeme ještě, tak to nebude fungovat. <laughs> Děkuji, říká pan předseda paní Šarlaté a potom Bové. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi za to, že nám naslouchal, to projevil eh, dostatečné míře při sepisování této zprávy. Mám mu jednu otázku pro něj. Eh, v různých sděleních eh, Evropské komise a paní komisařky k tomuto tématu se hovoří o tom, že by se schvalovací postupy eh, rozdělily na několik částí při těch, u těch produktů, které se vyvážejí, což mi přijde jako velmi důležité. Je to věc, která se neobjeví v této zprávě. Já si myslím, že přitom Evropský parlament by měl zajmout stanovisko k této věci. Tedy rozdělit na několik částí schvalovací proces, to je něco, co by mohlo ještě více zkomplikovat život spotřebitelovi. A já osobně si myslím, že bychom měli zachovat jednotnou proceduru, jednotný postup eh, u všech těch eh, označení, o kterých tady hovoříme. Josebové, dobo McGuinness. Josebové, potom paní McGuinness. Thank you. Oh, Mo- Je voulais juste... Euh, já bych eh, pouze chtěl říct několik slov a poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Eh, jde tady spíše už několik upřesnění, o které bych chtěl poprosit o bodu 6, 7, 8, 16 a 26. Takže není to nic zásadního, nechci vůbec super žádné polemiky. Eh, nejprve, a nebudu se k tomu vracet podrobně, je to celá ta otázka kvality v Evropské unii a v rozporu s tím, co tady bylo řečeno. Jedním eh, z kolegů mám trochu strach, že máme zmatek u těch eh, značek jakosti. Pokud se zítra rozhodneme přijmout nějaký eh, rámec pro evropské standardy, který nemáme, tak eh, nám hrozí, že to všechno povede k velkému zmatku. Teď k bodu číslo 16. Pardon, 7. A jestli by tady měl panovat nějaký model, nějaký standard, anebo je bychom měli přemýšlet o rozšíření na další eh, venkovské eh, variace, které by reflektovaly biodiverzitu v Evropské unii. A tady si myslím, že bychom mohli něco nového připojit. U bodu 8, to je ta otázka normalizačního výboru na evropské úrovni. Otázka, jestli to je nejlepší způsob, jak eh, řešit tuto problematiku, jestli by nebylo lepší spíše vytvořit nějakou agenturu pod veřejnou kontrolou, která by snad mohla lépe naplnit cíl, který ji stanovíme. A dále k tomu hodnocení, to souvisí s těmi označení původu, je potřeba znát dobře ty nástroje, aby nešlo k podvodu, aby někdo nenapodoboval tato označení. A úplně poslední věc, to se týká eh, biozemědělství u bodu 26. Tam se hovoří o registraci zemí původu. Já si myslím, že by tam mělo být o uvádění země původu. To je naprosto nezbytné pro spotřebitele, aby panovala naprostí, naprostá transparentnost eh, v tom, odkud to zboží pochází. Děkuji, paní McGuinness. Thank you, Chairman. I can be brief. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Ráda bych se zeptala zpravda, zda také eh, pomýšlel na ehm, ten sektor eh, poskytování stravovacích služeb, restaurace a podobně. Tam je právě velice málo informací pro spotřebitele o tom, odkud to eh, jídlo pochází. Eh, můžete zjistit, eh, odkud je víno, které pijete, ale nezjistíte, odkud je ta eh, hovězí pečeně, kterou víte. Chiudiamo gli interventi con Ano, Sikeresky a tím uzavřeme debatu a potom dáme slovo Evropské komisi. Sikersky. Krutko, Pierwsze pytanie, nie wiem, czy do sprawozdania. Jenom, jednu otázku, spíše na komisi, než pan Farol, teď si nejsem úplně jist. Uh, proč registrace trvá tak dlouho. Někdy trvá až tři roky, to je nepředstavitelné. Další eh, věc. Se týká pomoci. Jaké možnosti existují pro podporu maloobjemové produkce. Myslím, že něco takového je potřeba definovat, aby i tento způsob výroby mohl být dotován. A další věc se týká rozdílu mezi surovinami a způsobem, jakým jsou produkovány například krávy, které se pasou e, venku na louce a mléko, které e, dojí a rozdíl mezi krámy, které jsou chovány ve kravíně. Myslím, že mezi tím je rozdíl a také to má vliv na náklady pro, mm, při výrobě takového mléka. A také to má vliv na chuť a na eh, konečnou cenu výrobku. Bene. Výborně, to byla zajímavá diskuze a dám slovo teď zástupci komise, pan Cordonie a poté samozřejmě Carlos Scotta, eh, který zareaguje na eh, otázky. Nejprve pan Cordonie. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji za velmi dobrou práci na této zprávě. Já bych eh, vám chtěl říci, že se velmi těšíme z podpory, které se dostalo našemu sdělení. Hlavní rysy toho sdělení byly podpořeny v této zprávě. Dále bych vás chtěl informovat o tom, že v současnosti provádíme konsultaci zainteresovaných stran. Týká se to našeho sdělení a následujících eh, fází protože eventuálně dojde k, ne, do konce příštího roku předložení legislativního návrhu a samozřejmě názor parlamentu nás velmi zajímá a bude velmi důležitý pro osu, další osud tohoto návrhu. Dovolte mi jenom několik poznámek a doufám, že se mi podaří odpovědět na, když ne na všechny, tak přemýšlím na většinu položených otázek a komentářů. Nejprve k evropskému logu. Tady je asi důležité vyjasnit jednu věc. Toto logo, evropské logo jakosti, je něco, o čem se diskutuje již dlouho a komise byla vždy velmi otevřená této myšlence a nakonec se rozhodla tuto možnost eh, nezmínit ve svém sdělení. A to z několika důvodů. Ten hlavní, nebo jeden z těch hlavních, je to, že tato myšlenka byla jasně zamítnuta eh, všemi zainteresovanými strany během eh, konzultací o zelené knize. Zejména to bylo proto, že toto logo by garantovalo dodržování pravidel nebo metod výrobních a nestalo by se to na dovážené produkty, které aby dodržovali stejná pravidla, než tady byla jasné odmítnutí zainteresovaných stran, že by to vedlo ke zmatení spotřebitele. A to vedlo komisi k tomu, aby dala přednost způsobu označování místa produkce. Což se tedy eh, podporuje také v textu zprávy. Co se týče <clears throat> systému, kvalitu, systému kvality PDO, PGI, <clears throat> jsou tady návrhy na zjednodušení. Víme, že existuje několik registrů, několik databází. někteří se mu také brání z těch důvodů, že <clears throat> Zase tolik eh, způsobů, jak to zjednodušit, eh, není, ale snad by to bylo možné provádět eh, prostřednictvím společné legislativy, která by harmonizovala. Otázka, jestli je to proveditelné. Každopádně proto je potřeba si uvědomit, že by to mohlo vést ke stírání rozdílu mezi specifičností některých výrobků, jako je například víno, alkohol a další skupiny. A jde o to, aby ty způsoby produkce nebyly spochybněny a my počítáme s podporou parlamentu eh, s tím, že tento návrh podpoří. Co se týče toho, že bychom spojili označení PDO a PGI, eh, my v komisi si myslíme, že bychom eh, to měli proskoumat, tuto možnost, a možná, že tato alternativa bude zvážena, ale v tomto okamžiku ještě nebylo o ničem rozhodnuto. A dále k tradičním výrobkům. Já jsem si to poznamenal, tu podporu, kterou jste vyjádřili této věci. A rád bych vám řekl, že i my v komisi si myslíme, že bychom měli ocenit tuto výrobu. A to, že prostřednictvím označení TSG, což jsou ty tradičně vyráběné výrobky, víme, že to je něco, co už existuje více než 20 let a je to systém, který nefunguje úplně uspokojivě a proto bychom měli přemýšlet nad lepším způsobem, jak propagovat tradiční výrobky a e, budeme se dále této problematice věnovat. A na závěr bych vás chtěl upozornit na poslední bod našeho sdělení, ve kterém se hovoří o soukromých eh, národních eh, certifikačních systémech, což jsou systémy, kterých se poslední posledních letech objevila celá řada <clears throat> a které by mohly vést k dalším nákladům a dalším omezením pro výrobce a přitom tady existuje riziko, že by se tím mohl spotřebitel nechat zmást a proto si myslíme, že je potřeba přijmout nějaká opatření, abychom omezili počet těchto eh, certifikačních systémů, přestože teď asi není úplně nejlepší okamžik pro to, abychom navrhovali nějakou novou legislativu. Možná, že bychom měli přemýšlet o přijetí nějakých zásad nebo hlavních směrů, na kterých by se dohodly všechny zainteresované strany dále k registračním postupům, což také e, byla jedna z otázek. My si naprosto uvědomujeme, jak dlouho trvá, než je určitý výrobek zaregistrován, což ale souvisí s tím, že nejdříve je potřeba provést první analýzu na národní úrovni, <clears throat> posléze na evropské úrovni a na té evropské úrovni Máme nyní závazek, že je potřeba během jednoho eh, roku po podání žádosti od členského státu eh, se k tomu vyjádřit, eh, což už se nám teď daří. A dále ve sdělení také přijímáme závazek dále pracovat na tomto postupu, abychom ještě více zrychlili vypracovávání těchto analýz, ale také konečné rozhodnutí o žádostech které jsou nám předkládány. To je všechno předsedu, děkuji vám za pozornost. Grazie a lei. Děkuji, pane Kordoně. A nyní dám slovo Jan Karlovi Scottovi, aby také zareagoval a přednesl několik úvah. Ještě připomínám všem kolegům, že pozměňovací návrhy eh, je třeba předložit 16. listopadu do 12 hodin a tuto eh, zprávu budeme, eh, budeme o ní hlasovat na příští schůzi začátkem prosince. Jan Karlo, děkuji. Děkuji za vše, co jsem si vyslechl, protože toto je zpráva, jak vidím, kde existuje Eh, mm, schoda názoru, to vyplynulo i z různých diskizů a eh, mm, zajímavé bylo slyšet eh, něco o logu kvality, protože logo kvality to je něco, co dává takovou jistotu vlastně pro spotřebitele, kterou dává Evropa spotřebiteli mm, prostřednictvím té potraviny Toto logo vlastně i zviditelňuje naše producenty, výrobce a naši kvalitu e, našich výrobků právě prostřednictvím tohoto loga, které bude definovat, že to je výrobek od nás z Evropského společenství. A dále, dobrá je myšlenka té diverzity, různorodosti, e, tedy eh, možná další věce, kterou bychom mohli vzít do úvahy třeba přes eh, pozměňovací návrhy. A bod 8, eh, tedy cen Evropský normalizační výbor. Já vím, že zde existují i jiné hypotézy. Toto je hypotéza, mm, která byla k dispozici, možná vytvořit nějaké národní veřejnoprávní orgány, to dejme tomu také by mohla být určitá myšlenka pro eh, bezpečnost eh, těchto výrobků. Je to téma, které mi hodně leží na srdce, protože v posledních letech jsem zaznamenal, že změna eh, toho, jak se podniká v zemědělství a to, jak se opouští určité zóny a my se snažíme teď je chránit, to všechno změnilo i naši krajinu a e, někdy i třeba k lepšímu a protože naše kultura, naše historie, naše metoda e, je něco, co musíme si zachovat e, protože když si to zachováme, tak budeme moci mít pod kontrolou naše území, tak jak eh, to eh, uměli i naši předci, eh, kteří to uměli, prostě měli malé políčko, pár kamenů na tom bylo a uměli z toho dostat výrobek potravinu. A hm, takže i ten krajinářský aspekt je to eh, další aspekt, který je třeba zohlednit. To má ekonomický význam pro cestovní ruch například a eh, je hm, tedy eh, když se podíváme na naše hory a na ty hm, tradice, které se tam pěstují, to je něco, co mi hodně leží na srdci a právě proto jsem si i vybral tuto zprávu, toto téma. Děkuji a jsem k vaší dispozici pokud budete mít nějaké náměty, abych vylepšil to, co eh, se týká nás všech, našeho území, protože my eh, musíme umět eh, hospodařit s tímto statkem, který jsme zdědili. Děkuji, Jean Carlos Scotto. A tím jsme uzavřeli toto téma a budeme čekat na pozměňovací návrhy a na příští schůzi 1. prosince přijmeme tuto zprávu z vlastní iniciativy. Přejdeme k poslednímu bodu dnešního programu, mm, což je zemědělství v eh, zónách, které mají přírodní handicap. Zde my jsme eh, hovořili o zvláštním health checku, eh, na který jsme apelovali a teď máme první prezentaci, kterou přednese zpravodaj Herbert Dorfman. Ehm, asi poté bude následovat diskuze, tak abychom měli zprávu z vlastní iniciativy, která zohlední všechny aspekty, nejenom ty, o kterých hovořil účetní dvůr, který eh, o to požádal vlastně. Já eh, zde míním tedy tu zvláštní zprávu účetního dvora. I horské oblasti jsou součástí této zprávy z vlastní iniciativy. O tom také můžeme diskutovat. Dám slovo nejprve panu Dorfmanovi a poté, aha, a, takže ano, potom máme mm, zde paní Zonu, expertku, která pracovala e, přímo se spravodajem. Ano, dáme slovo tedy paní Zoně. Paní Zona. Allora? Donde está? Donde está? Ano, paní Zona. A kde je Herbert? Yeah. Sí, grazie, presidente. Eh, Pronto, grazie. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za upřesnění. Já zde zastupuji DG zemědělství Evropské komise. A byli jsme požádáni o prezentaci, o sdělení k revizi eh, eh, režimu pomoci s nevýhodněným oblastem. Takže je to eh, něco, kde jsme velice rádi spolupracovali se spravodajem parlamentu, ale já zastupuji Evropskou komisi. Takže můj úkol takže já shrnu ty hlavní body tohoto sdělení, které bylo přijato komisí v dubnu tohoto roku a zde my máme prezentaci ve dvou částech. První část, což je obecný rámec, kontext a právě proč jsme přistoupili k této revizi. A druhá část, ta se týká stručného popisu těch základních bodů, to znamená nová kritéria pro vytváření zón, definici zón, které studujeme a jak tedy to bude efektivnější. Takže nejprve mám prezentaci, PowerPointovou prezentaci, která byla připravena. Já nevím, zdali lze ji tady eh, promítnout na obrazovku. A možná, pokud jste obdrželi tuto prezentaci, tak eh, na druhém diapozitivu tam naleznete eh, mapu těch znevýhodněných oblastí, tak jak jsou definovány v současné době. A jak asi víte, tak eh, dotace eh, farmářům v těchto zónách to je klasický nástroj pro rozvoj venkova, který platí od roku 75. Je to režim, který se aplikuje ve všech členských státech, eh, když to není obligatorní, povinné. A eh, v tomto období v podstatě eh, máme pouze jednu ze třech typů těchto zón. Jsou to zóny, které jsou takzvané eh, mm, horské, tedy kde existují specifické handicapy, tak tyto zóny nemají zájem tedy o tuto revizi, takže těm se nebudeme zabývat. My se zabýváme pouze těmi prostředními, takzvaně prostředními zónami. A zde tyto prostřední zóny existují ve všech zemích, Dánsko, Malta, Nizozemsko, všechny. A tyto zóny na období mm, stávajícího programu, tedy od roku 2007 do roku 2013, dostali veřejnou pomoc, dotaci, která je více než 11 miliard euro, takže více méně 7,6 eh, veškerých veřejných výdajů určených rozvoji venkova za toto období právě bylo vyčleněno na kompenzace a pomoc právě do těchto znevýhodněných zón nehorských. To jsou ty ve žluté barvě na mapě a ty představují asi 31 plochy, zemědělské plochy v Evropské unii, zemí, 27 zemí a podniky, které dostávají pomoc v těchto zónách, to, ty představují 7 všech zemědělců Evropské unie. Eh, a nyní přejdeme k dalšímu obrázku, eh, kde se říká, že eh, tato revize si stanovila jasné limity. To znamená, nejde o to přijít s novou politikou, ale rozvíjet hm, stávající nástroje, které již máme. A jde o to zaměřit se především na definici těchto oprávněných zón a lépe tedy nasměrovat naši pomoc, aby byla efektivnější Opakuji, toto se netýká horských oblast. Netýká se to ani horských oblastí, ani oblastí se zvláštním handicapem. A mm, cíl tedy je jasný. To znamená, nejde o to snižovat ani rozšiřovat e, rozměry těchto znevýhodněných oblastí, ale jde o to, aby jejich klasifikace byla transparentnější a objektivnější. A abychom lépe pochopili logiku této revize, tak je třeba se podívat na vývoj cílů Eh, tohoto režimu pomoci s nevýhodněným zónám. Je to režim, který se změnil v průběhu času, stejně jako i zbytek zemědělské politiky, tak abychom se přizpůsobili změnám ve společnosti. Takže režim vytvořený v roce 75, tedy, který vlastně, když začal platit v minulém století, tak eh, tomu šlo o to zachovat především ty přírodní oblasti a na druhé straně i se vyhnout exodu obyvatel z těchto oblastí. Dnes ale cíle sociálně-ekonomické cíle již mm, mm, e, nevychází e, ze stejné logiky, protože důraz se klade především na zachování zemědělské plochy, abychom zachovali mm, přírodní oblasti a přispěli tak k udržitelnému e, hospodaření na půdě. Toto je vývoj, který eh, proběhl i ve světle reformy eh, zemědělské politiky z roku 2003 a i ve světle zavedení eh, nové strategie rozvoje venkova z roku 2007. A vlastně zde to stejné jméno toho režimu se změnilo a nyní je to OSA 2, kde se nachází, kde jde o životní prostředí a přírodní oblasti. A také třeba upřesnit, že bez ohledu na tuto ekologickou, environmentální dimenzi hospodaření s zónami, tak tato pomoc, tato dotace eh, se nestala tedy vlastně takovou duplikací těm ekologickým opatřením. Ne, eh, má samozřejmě své dopady na životní prostředí, protože brání exodu a především z těch pozemků, kde je těžké vůbec provádět zemědělskou činnost, ale zároveň kompenzuje tuto nevýhodu, pouze tuto nevýhodu kompenzuje. To znamená, nehradí se odsud zvláštní náklady spojené s ekologií, které by nesl zemědělec. Je to tedy trochu jiná pozice, než jsou ty jednotné platby na straně jedné i než jsou ty environmentální opatření na straně druhé. A nyní důvody, proč mm, tato revize vůbec byla nastartována eh, ve, ve vašem výboru hovoříte o e, speciálním, e, speciální analýze stavu, e, zdravotního stavu, health checku. Takže mm, zde vám řeknu, jaké jsou ty konkrétní patologie tohoto režimu, protože <clears throat> komise, rada i účetní dvůr jsou v souladu, pokud jde o ty slabé stránky, pokud jde o tu diagnózu, protože je to režim, který se musí změnit. <clears throat> ty znevýhodněné zóny, ty takzvané prostřední zóny, ty byly klasifikovány eh, na základě eh, určitého souboru ukazatelů a Eh, některé z nich jsou sociálně-ekonomické ukazatele, jako hustota populace, jako průměrný příjem, ale již nejsou úplně v souladu s moderní logikou našich intervencí. Za druhé, eh, kritéria využívaná členskými státy pro delimitaci těchto zón jsou velice komplikované a velice odlišné. My zde nyní máme více než 100 kritérií klasifikace těchto zón a tudíž chybí transparentnost a je zde riziko, že budou existovat rozdílné režimy zacházení, eh, tak jak o tom hovoří i účetní dvůr. Například hustota obyvatel. Maximální hustota, která se zde aplikuje, je 15 mm, eh, eh, obyvatel na, met- na kilometr čtvereční v Estonsku až po 300 v Německu. Dále, podle hodnocení, které bylo provedeno nedávno ohledně e, e, tohoto režimu dotací pomocí, tak nevždy ta platba jde těm nejvíce potřebným. Do jaké míry zde mm, e, to řešíme. Již jsme vyřešili některé, některá úskalí, ale ta nejvíce citlivá otázka to je revize Eh, definice zón, takto ještě nebylo finalizováno. Účetní dvůr požádal, abychom eh, úplně zrevidovali klasifikaci těchto eh, prostředních zón na základě společných kritérií a v roce 2005 tedy komise provedla analýzu a začala předkládat návrhy. Komise vytvořila skupinu expertů a tato skupina identifikovala osm možných kritérií pro klasifikaci eh, těchto zón. Jde o kritéria spojená s klimatem, s eh, charakteristikami půdy, eh, s mm, jsou to kritéria, které jsou kombinací obou, třeba klimatu i půdy. Jsou to technické mm, ukazatele, které figurují ve sdělení i na konci mé prezentace. Takže na základě této technické práce došlo k intenzivním konzultacím mezi komisí, členskými státy, všemi dotčenými stranami, došlo k k veřejnému připomínkovému řízení v roce 2007, e, stovky setkání, schůzí a nyní je třeba, aby členské státy využívaly vlastní databáze, pro to, aby mohly simulovat dopad nové definice vycházející z těchto nových kritérií protože zřejmě jde o delimitaci definici, která je velice citlivá mm, a závisí na úrovni údajů, které jsou k dispozici a ty, které my máme v komisi, nejsou dostatečně detailní. Členské státy se zavázaly, že předají e, ty modely, ty simulace a mapy komisi a nyní pracujeme s národními experty, abychom e, zajistili, že všechny ty simulace budou hotovy do e, ledna, tak aby komise mohla skompletovat analýzu dopadu a tudíž vypracovat návrh jako takový. A takže s těmi údaji, které máme na základě analýzy, kterou jsme provedli, tak výhody, které vidíme v tomto systému, který vychází z osmi společných kritérií, jsou následující. Je to systém, který je jasný, který je založen na e, pevných vědeckých základech, je transparentní, tedy v celé Unii, a může i pokrývat nejrůznější odlišnosti těch přírodních handicapů, které existují v EU a také i mají velký potenciál směrem ke zjednodušení, protože stačí pouze jedno kritérium, aby bylo možné deklarovat danou zónu jako třeba znevýhodněnou. Dnes jich je potřeba 100. My jsme e, e, na základě jednání s členskými státy jsme e, si potvrdili, že to jsou relevantní dobrá kritéria. A teď čekáme tedy na simulace od členských států, abychom poté mohli provést analýzu dopadu, která bude hlubší. A ještě další kritéria, mm, klimatické, klimatická kritéria, tak zde e, naše sdělení hovoří o nutnosti, o nutnosti, nutnosti e, v některých případech i e, vylepšit definici těchto zón. V některých případech totiž vědecký pokrok e, e, a různé další intervence vedly k tomu, že již vlastně tam nejde o přírodní handicap a to zemědělství víceméně je, eh, vede k určitým příjmům. Eh, my máme zde takové třeba fotografie, kde šlo o velice vyschlou půdu, kterou eh, bylo možné zavlažovat a vlastně se tam ta charakteristika změnila. A potom máme zóny s problémy zase naopak s příliš velkou, eh, velkým, obsa, velkým objemem vody, kde se dá používat odvodňovací, odvodňovací systémy. A také potom eh, to eh, zemědělství se stane ziskovým, i, nebo jsou to půdy, které jsou velice chudé, kde jsou kamenité, ale mm, zde <clears throat> se daří na základě tedy jaksi tradičního zemědělství, které se tam vyvíjelo po staletí, získávat z toho produkci, která je kvalitní a zajímavá. Je to mm, systém, který eh, eh, vlastně eh, by měl mm, v takovýchto oblastech, kde je mm, vlastně ziskové eh, to zemědělství, tak zde mm, by, mm, kdyby tam ty zóny figurovaly, tak eh, ten celý systém, celý režim by přišel o důvěryhodnost. Proto je třeba eh, lépe definovat tyto zóny. Poslední otázka se týká, nebo další fáze definice zón Eh, zde mm, ta mapa eh, eh, těch nevýhodněných zón, tak ta již byla vyhotovena a mm, i díky je, další požadavek je, aby ta pomoc skutečně se dostala k těm osobám, k těm příjemcům, k těm podnikům, které mají, jsou v tom riziku, že již to, ta činnost pro ně nebude udržitelná, budou muset opustit to území. Eh, celá řada členských států již to dělá, není to žádná novinka. Eh, jak jsem řekla, 7% eh, mm, těchto zemědělců dostává pomoc, ale je třeba, abychom mm, pro tato kritéria eligibility, oprávněnosti měli objektivní kritéria. Proto nyní zvažujeme možnost vytvořit komunitární rámec, Ale... lépe Eh, tedy tu eh, pomoc dostali k těm konečným příjemcům. A teď příští etapy, tím končím. Očekáváme, že do konce roku 2010 dostaneme simulace od členských států, to do konce ledna 2010, pardon. A eh, zde příští komise by měla potvrdit tento návrh Mm, který nyní existuje v legislativním programu eh, komise, kdy máme již eh, eh, ten na programu tento návrh nových kritérií, který by měl být předložen v průběhu roku 2010 a nová definice zón by mohla nabít účinnosti od roku 2014, takže do určité míry mm, tato nová definice mm, by měla vstoupit v účinnost spolu s novým systémem. Samozřejmě eh, eh, eh, řada oblastí asi přijde o statut z výhodněné oblasti. A mm, toto ale budeme vidět, až budeme mít více informací a poté také budeme moci řešit i ty otázky případného facing out těchto zón. Děkuji, pane předsedo. Grazie, quindi alla... Děkuji komisi, děkuji paní Zóna. Já se omluvám za ten zmatek na začátku před prezentací. Ano, řekl bych, že teď máme jasný rámec, který byl nastíněn a hned dáme slovo panu Herbertovi Dorfmanovi a poté bude následovat rozprava. Grazie, signor Presidente. Grazie anche a dottoressa Zona per la presentazione. Pane předsedo, děkuji i paní doktor, doktorce Zona. Já nemám co dodat k tomu, co řekla paní Zona. A mm, nyní začínáme tedy připravovat zprávu, kterou bych měl předložit eh, výboru poté. Právě bylo řečeno velice rychle k tomuto návrhu, takže nová definice kritérií vymezení těchto znevýhodněných zón takže již nebudu hovořit o sociálně-ekonomických kritériích, ale o kritériích čistě tedy klimatických, půdně klimatických. Určitě existuje nutné mm, provést ty, simulace a vidět ty simulace, které očekáváme do konce ledna. Eh, komise očekává od všech členských států a poté uvidíme, jaký je dopad eh, těchto kritérií, eh, které jsou čistě vědeckými kritérii a ve skutečnosti uvidíme, jaký to má dopad v reálu. Zde i podle mě jsou určité otazníky, o kterých bychom měli diskutovat. A určitě je třeba diskutovat o tom, zdali to jsou ta správná kritéria, nebo zdali těch osm kritérií vůbec stačí, abychom mohli eh, Eh, spravedlivým způsobem eh, postihnout situaci v celé EU. A, takže <clears throat> je, jsou ty metody správné. Návrh komise stanoví, že e, e, Eh, ta, mm, eh, že eh, ta kritéria by měla postihovat alespoň dvě třetiny daného územního celku, aby bylo možné přijmout definici nebo kvalifikovat tu zónu jako znevýhodněnou. Takže já se ptám, zdali ty dvě třetiny, zdali je to příliš málo nebo příliš mnoho. A potom je třeba si položit otázku, zdali je třeba vyhodnocovat i kumulativně ta kritéria, to znamená přítomnost více kritérií znevýhodnění eh, na té nižší úrovni, ale ta jednotlivá kritéria budou na nižší úrovni, zdali kumulativně to vede k, vyššímu, k vyšší míře znevýhodnění a zdali je třeba tedy e, sčítat vlastně hm, ta znevýhodnění. Hm, zde návrh komise k tomuto mlčí, nehovoří tedy o kumulaci kritérií. A dále paní doktorka Zona řekla, že pokud jde o půdně klimatické kritérium, zde v některých situacích e, je to půdně klimatická obtížná situace a, a pro některé ale typy kultur je to velká e, výhoda třeba eh, mm, v, oblasti pěstování oliv například, tak tam naopak to, že ta země je chudá, tak to je výhoda pro eh, eh, výnosnost těchto půd, těchto zón. A je třeba tedy ještě vyladit, provést fine tuning, abychom vyloučili právě tyto zóny, které sice třeba Eh, eh, mm, jsou velice výhodné, ale byly by jinak se klasifikovaly jako znevýhodněné. Dále facing out, o tom také se diskutovalo, takže uvidíme, do jaké míry eh, protože teď hovoříme o nové definici zón a neměly by jaksi se redukovat, ale spíše se by měly reklasifikovat. Některé budou výjimuty, některé do toho vstoupí opět do toho režimu. A, takže to je otázka, zda bychom měli mít nějaké období pro facing out a pokud ano, jak dlouhá dlouhé to období facing outu by mělo být, tak aby tyto zóny měly možnost tedy být vyjmuty z toho režimu bez nějakého poškození, aby to bylo adekvátní. A ještě k načasování. Hodláme představit zprávu zde ve výboru Eh, v prosinci nebo v lednu. A, takže vyzývám všechny zainteresované kolegy, aby eh, eh, přispěli, abychom měli dobrou zprávu. Děkuji, děkuji pan Dorfmanovi a nyní paní Garcia Pérez. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji komisi, děkuji také panu zpravodaji za všechny informace týkající se tohoto návrhu. Já budu velmi stručná. Já mám určité obavy z těch změn, eh, o kterých se hovoří ve sdělení komise, protože tím se úplně vylučují socioekonomická kritéria a zóny s nízkým osídlením, a tak dále. A já si myslím, že máme dohodu v Evropské unii a jedna z velkých výzev, se kterou se potýkáme, je právě odliv obyvatelstva z určitých oblastí. Takže mám trochu strach, že vyloučení těchto kritérií by mohl být nepříznivý dopad na naše snahy udržet určitou hustotu osídlení Víme, že potom to bude eh, o to těžší pro mladé lidi se někde usadit na venkově. Měli bychom se nad tím rozhodně zamyslet. Měli bychom se podívat na tu navrhovanou mapu, kterou dostaneme od členských států a měli bychom se vážně zabývat tím, jaký by mohl být její dopad na ty zamýšlené změny. Takže až budeme mít ty mapy a s tím související simulace, tak bychom snad mohli eh, lépe si vytvořit postoj k těmto věcem. Ale pokud jeden z největších problémů, se kterými se Evropská unie v současnosti potýká, je, jak udržet mladé lidi v určitých částech nebo v určitých regionech, odkud lidé prakticky každý den odcházejí, tak by to rozhodně mohlo, nepřijde, mohlo mít nepříznivý dopad. Děkuji pane předsedo. Já si myslím, že by bylo dobře, abychom si provedli jakousi zdravotní prohlídku těch znevýhodněných regionů v Evropské unii a také by bylo dobře, abychom měli klasifikační kritéria, která nám umožní porovnávat. Samozřejmě všichni chceme aby na evropském venkově dále žili lidé. Víme, že tady eh, mladá generace se odsud stěhuje pryč, ale hovoříme také o nákladech, o ztrátě příjmu eh, z důvodu přírodního znevýhodnění těchto regionů a víme, že eh, naše úsilí by mohlo mít některé nepřiznivé dopady. Hovoříme všichni o tom, že je potřeba mít správné řízení, a o analýze dopadu, ale upřímně řečeno nevíme, jaký dopad by e, zařazení těchto oblastí do těch kategorií mohlo mít. Pokud úplně pomineme socioekonomická kritéria a nebudeme mít na mysli, že velmi často žádné produkční alternativy v těchto oblastech neexistují, tak bychom tím mohli spíše dát příčinu k dalšímu odlivu obyvatelstva a tomu se snažíme zamezit. Takže podle mě bychom tady ta kritéria měli nadále nechat. A samozřejmě s nimi by, bychom mohli uplatňovat i biofyzická kritéria, o kterých hovořila komise. Další aspekt se týká využitelné zemědělské oblasti jako součást těch biopsických a my si myslíme, že ten údaj 70, pardon, 66% je příliš, přílišný. Další myšlenka se týkala toho, že by ze seznamu se vyškrtli ty oblasti, které mají dostatečné technické prostředky, což nedává moc velký smysl. Pokud někdo vyvine velké úsilí, aby překonal svou nějakou přirozenou, přirozené znevýhodnění, <clears throat> tak to znevýhodnění nepomine, to je tam i nadále, protože to přirozené znevýhodnění. A potom ten region přece musí i nadále vyvíjet zvýšené úsilí a náklady na to, aby se s tím znevýhodněným vyrovnal. A tím pádem není v úplně srovnatelném postavení. Víme, že to určitě musí stát spoustu peněz a, a námahy a potom se najednou ty region dozví, že už nemají nárok na žádné evropské dotace. To přece není fér. Další otázka je, jestli horské oblasti budou také zohledněny, nebo odlehlé oblasti, nebo ty, které mají statut ostrovu, jestli by také měly být na tomto seznamu. V některých oblastech jsou zvýhodňovány. Otázka je, jestli by měly být považovány i za tyto přirozeně znevýhodněné oblasti. Děkuji a teď má Albert slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat za to, že jste se pustil do tohoto obtížného tématu a následovala velice obtíž, bude následovat obtížná diskuse, než se dobereme nějakého rozumného řešení. Na adresu komise bych rád uvedl, že musíme pracovat intenzivně, společně, tak, abychom našli nějaký akceptovatelný kompromis. Já pocházím z Bavorska a v těch horských oblastech Eh, hospodaříme eh, v nejrůznějších eh, výškách a musím říct, že do, posu, do dosavadní podpora byla velice plodná a přispěla k tomu, že bylo možné zachovat produkci tam, kde je velice náročná, proto se musíme Eh, dále snažit o eh, jednoduchý systém. Eh, nejde totiž o to, abychom všem dávali všechno stejně. Musíme pracovat na hledání systému. Já bych se představoval takový stobrový systém a tam, kde bude splněno 100%, tak bude, pardon, 100 bodů, tak tam bude 100% podpory a musíme zachovat eh, zemědělství v celé Evropě a já bych měl zájem na tom, aby se zde používaly jak finance Evropské unie, tak eh, prostředky kofinancování a aby se zachovala zemědělská výroba v horských oblastech a i v eh, těch znevýhodněných oblastech, které jsou, které jsou vystaveny konkurenci. Děkuji. Pan Albert Smith má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem e, dorazil později, ale e, musel jsem být najednou na dvou místech, takže já jsem e, dorazil v prostřed prezentace komise. Každopádně toto téma sleduji velice e, Eh, blízko a pocházím ze Skotska, kde máme eh, řícobí o bydlené oblasti a také vysokorské oblasti a proto tomuto tématu věnujeme velkou pozornost a eh, já bych se přiklonil k tomu, že reforma těchto předpisů je důležitá reforma LFA eh, směřuje eh, k tomu, aby eh, bylo podporováno zemědělské, evropské zemědělství a chceme zachovat infrastrukturu výroby potravin i v říce obydlených oblastech, ale nejde tady o celkovou reformu této politiky. A důvod, proč chceme zrevidovat Alefa, je, a to si přiznejme, že řada členských států zneužívala eh, kritéria a že by bylo mnohdy eh, mnohem snažší využívat standardní eh, kanály pro podporu v rámci společné zemědělské politiky. Ta práce, která nás čeká, určitě má eh, potenciál eh, eh, podpořit ty znevýhodněné oblasti, což je pro nás nejvyšší prioritou. Děkuji. Děkuji, pane Smité. Jose, prosím. Já myslím, že to je velmi důležitá věc a nacházíme tady také v období, které je proto rozhodující. Dnes je jasné, že pro mnoho zemědělských podniků eh, je to dodatečný zdroj příjmu, na který si zvykli a jakákoliv změna by mohla vést také ke změně osob, které mají nárok na tuto podporu. A kdo o tom bude rozhodovat, že se ty zóny eh, zmenší? A kdo to vysvětlí v okamžiku, kdyby nějaká krize ve výrobě? Musí to mít všechno nějakou logiku. Porovnání s tím, co máme tady. Myslím, že tady eh, ještě jsou další věci, které nebyly dostatečně zohledněny. To jsou nové zóny, které se vyznačují určitou zemědělskou tradicí, no, aplikací. Například je to nedostatek vody v některých oblastech, nebo jsou to zóny, kde se zavlažuje, kde se využily spodní vody, například pro pěstování kukuřice, ale dnes jsou to zóny, které jsou ohroženy a to proto, že nelze převést na něco jiného a proto bych vám chtěl něco navrhnout a sice, že tyto podpory v určitého počtu zón by byly svázány s určitou zemědělskou produkcí, která respektuje typ půdy a bioklimatické podmínky. To je podle mě nevyhnutelné. A bylo by to všechno staženo k povinnosti tedy praktikovat určitý typ zemědělství a teprve potom by tyto zóny měly nárok na podporu. Dobře, tím ano, Luis Capolo Santos uzavře. Um Děkuji, pane předsedo. Toto je uh, chvíle, kde se rozvíjí uh, de- debata a je to zasloužené, protože uh, Máme tady model s dvěma e, systémy pomoci, e, systém jednorázových plateb, který je příznivý pro rozvinutější oblasti a vychází z historických kritérií a je ku prospěchu e, těm oblastem, které jsou na tom lépe. A na druhé straně chceme poskytnout platby a náhrady s nevýhodněným oblastem. A měli bychom eh, nabídnout této druhé skupině větší ambice, protože tady hovoříme o zcela novém modelu zemědělské politiky a do tohoto modelu by měly být začleněny i tyto systémy. Jsem přesvědčen, že další část eh, naší rozpravy eh, by neměla být věnována opakování toho, co již všichni víme. Všichni víme, a ve slavném uh, italském románu se říká, musí se všechno změnit, aby všechno mohlo zůstat po staru. A měli bychom uh, nyní vybudovat nový model, který je založen na jedno, jednom jediném pilíři s, se zcela jasnými kritérii, podle nich se budou po, bude pomoce přidělovat. Máme tady seznam těch znevýhodněných oblastí a to by právě mělo být prvkem té naší další debaty. Ta by měla být širší. Měli bychom zkoumat eh, nový model a eh, ne eh, pouze se vracet k tomu modelu, který máme v, zaveden teď. Každopádně děkuji komisi a zpravodaji za jejich příspěvek do naší diskuse, ale určitě si to zaslouží hlubší diskuse. Děkuji. Děkuji, Luisi. A nyní paní Josefin Loritz Hoffmann požádala o slovo zástupkyně komise. Prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se krátce zodpovědět otázky. Především dovolte, abych uvedla, že Nesouhlasíme se skutečností, že e, tento proces se e, zabývá pouze těmi e, méně zvýhodněnými oblastmi. To jsou horské oblasti a oblasti s, s menšími handicapy. To neznamená, že peníze, že peníze jsou pro tyto dvě kategorie vyloučeny. My budeme zkoumat definice těchto zón a to je rovněž potvrzeno ze strany eh, eh, účetního dvora, že pokud jde o eh, vytyčení těch horských oblastí a oblastí s specifickými znevýhodněními jako ostrovy a podobně, tak to není obtížné, poněvadž eh, ta kritéria se tam eh, používají takovým ucelenějším způsobem. Takže z našeho pohledu horské oblasti jsou správně definovány na základě těch objektivních kritérií, což je strmost svahu a, eh, a nadmorská výška. Druhá věc týkající se socioekonomických kritérií. Socioekonomická kritéria, situace v, ve venkovských oblastech je něčím, co je pro politiku venkovského rozvoje zásadní. Máme asi 40 opatření a řada z nich se věnuje socioekonomické situace ve venkovských oblastech. Nicméně se domníváme, že opatření a nástroje, pro znevýhodněné oblasti nejsou právě ta, která by mohla bojovat proti odlidňování a odlivu lidí. My chceme podporovat farmáře tak, aby mohli zachovat svoji výrobu a aby se nadále věnovali půdě v těch křehkých zranitelných oblastech s přírodními handicapy. A cílem je zachovat v hospodaření v těchto oblastech a my farmářům budeme hradit eh, ty dodatečné náklady, které jsou spojeny s hospodařením v těchto obtížných oblastech. Jak jistě víte, zachování hospodaření v těchto oblastech eh, automaticky nezajistí, že tyto oblasti přežijí. K tomu potřebujeme další věci, jako je zaměstnanost, rozvoj infrastruktury, jak jste správně řekl, to se týká hlavně mladých lidí. Ovšem i starších lidí chceme jim nabídnout možnost, aby vedli kvalitní život, aby tam zůstali a aby nebyli nuceni odcházet do měst. Nicméně se domníváme, že musíme používat nástroje pro podporu těchto znevýhodněných oblastí, a používat je právě e, ve, ku prospěchu zachování hospodaření v těchto oblastech a pokud jde o socioekonomickou situaci v těchto oblastech, tak musíme jít ještě o krok dál. Za toto opatření musíme aplikovat jiná, musíme vytvářet pracovní příležitosti a musíme zlepšit situaci v potravinářském průmyslu. Cokoliv, co pomůže e, těmto regionům jako takovým přežít. Toto je takové technické cvičení, proto mě musíte omluvit, pokud eh, je někde těžké vyjádřit ty technické aspekty toho tématu. Nicméně jedním z našich zájmů je, abychom na konci měli k dispozici jednoduchý systém, nekomplikovaný systém. Ovšem viděli jste, že eh, v realitě potřebujeme věci ještě vyladit a musíme eh, eh, dělat více, než používat různé indikátory. My se domníváme, že ten systém, který nám vyvinulo toto Centrum společného výzkumu a který používá těchto kritérií, tak je dobrým základem, ale musíme to eh, použít i pro oblasti, kde ten eh, handicap takový už není, protože tam je zavodňování, eh, odvodňování a hospodaření per se je možné. Měli bychom soustředit tu finanční pomoc na regiony, kde se těchto handicapů nemohou zbavit kde mají farmáři skutečně problémy eh, pokračovat ve své, ve své výrobě. Musíme jim nabídnout možnost ten handicap překonat a umožnit jim hospodaři dále. Otázka týkající se eh, kumulace těchto kritérií. Jenom krátce. Můžete narazit na tři obtíže v regionu a pokud většina eh, té oblasti je eh, konfrontována s těmito obtížemi, tak je ta oblast považována za znevýhodněnou oblast. To tedy stačí, abyste Eh, měli jed, jeden ten eh, aspekt znevýhodnění, ale je těžké říkat, mám tady jeden handicap z 50%, jeden handicap z eh, dalších 50% a proto je to najednou 100% a proto je to znevýhodněná oblast. Je to vědecká otázka. Vědci tvrdí, že buď to ta obtíž, ten handicap má určitou úroveň, jinak to handicap není. Takže to je stávající situace. Pokračuje diskuse s členskými státy a rovněž s vámi budeme muset zkoumat eh, ještě řadu eh, dalších otázek, abychom to vše vyjasnili a také, abychom dále rozvinuli ten systém, který máme nyní, který se testuje v členských státech. Děkuji. Bene, ringraziamo. Výborně, děkuji všem, kteří si vzali slovo. Také i chci poděkovat zástupcům komise. Eh, bude to velice zajímavá zpráva z vlastní iniciativy a i eh, děkujeme předem za to Herbertovi Dorfmanovi. Tím uzavírám schůzi a sejdeme se zítra v 10 hodin, ale koordinátorům připomínám, že se sejdeme na